Good morning, colleagues. Please stay. Dobré ráno, kolegové, prosím, posaďte se. Musíme začít s naší schůzí. Welcome, everybody. Dovolte, abych vás všechny přivítala na druhém dni zasedání výboru Libe Dnes eh, eh, skončíme ve 12.30 a mám zde oznámení. Včera koordinátoři Libe se dohodli, že uspořádají slyšení o situaci v Maďarsku. Bude to ve čtvrtek odpoledne 9. Eh, pokud tedy to bude povoleno frakcí FFP e A pokud nejsou žádné námitky, tak mm, lze to považovat za odsouhlaseno výborem. A e, nyní přejdeme k programu v bodě 20, 21. Mm-hmm, tak nás nejprve čeká prezentace návrhu zprávy našeho kolegy Papa Nikolau o technických změnách, které komise navrhuje mm, pro šenkenský hraniční kodex. Takže nejprve dám slovo zpravodaj a potom komisi a radě a poté bude následovat diskuze. Takže pan Papa Nikolau, máte slovo. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Ano, naše situace dnes se týká technických eh, novel Schengenského hradického kodexu od přijetí kodexu, což bylo v roce 2006, tak došlo k vývoji a to, jak se vyvinul právní rámec i praktická aplikace šenkenského AKY a e, byla přijato nařízení o vizové regulaci, potom i se rozvinul vizový informační systém, tedy VIS, a poté máme i nařízení o Frontexu. Vzhledem k tomu všemu a vzhledem k praktickým zkušenostem členských států s aplikací hraničního kodexu, tak je, myslím, zcela správné, a s tím souhlasíme, že je třeba změnit tento kodex tak, aby byl zcela v souladu s, eh, s legislativním i praktickým vývojem v Evropě. A zde bych chtěl poděkovat eh, každému ze stínových zpravodajů za vnikající spolupráci. Na zprávě paní Boskur, paní Weber, eh, paní Zdanoka, paní Ersta, pan Kikorp. Já všem děkuji za připomínky a eh, za vaše úvahy. Také chci poděkovat sekretariátu Libe, panu Gallersovi a dalším pomocníkům, kteří nám pomohli hodně. A nakonec bych chtěl poděkovat polskému předsednictví, se kterým jsme výborně komunikovali a doufám, že to tak bude pokračovat i za dánského předsednictví. Ještě jednou vysvětlím, není to k diskuzi a máme zde sdělení komise o zavedení eh, hrani, pohraničních kontrol, takže to jsou ty články 23, 25, eh, takže to ale eh, to je tedy, a potom máme ještě další sdělení eh, komise o inteligentních kontrolách na hranicích a určitě eh, tady bude paní Weber mít těžký úkol eh, s novelizací článku 23, ale to je něco jiného. Takže tato zpráva moje je technická, ta mm, se tedy vztahuje na standard, který se týká kontrol na hraničních přechodech. Já nebudu detailně říkat, jaké jsou pozměňovací návrhy, ale poukážu na některé klíčové věci. Za prvé, komise a rada vedly dlouhou diskuzi o tom, jak nejlépe eh, Eh, vypočítat eh, tu lhutu, eh, po kterou osoba hodlá zůstat na území členského státu. I přes ta ustanovení, která již máme v druhém kodexu, tak jsou situace, kdy řada členských států má různý systém výpočtu této lhuty. Máme hodně příkladů na to. A právě proto je zde tedy komise a rada a my tedy se snažíme, aby ten systém byl eh, více tedy přátelsky nakloněný, aby eh, eh, byl i... Mm, a pokud se mm, pokud mm, se zaměříme tedy, jak je to upraveno v novém návrhu, tak jde o efektivitu, o výpočet e, e, toho, té lhůty podle počtu dní a ne měsíců, tak abychom se vyhnuli diskrepacím mezi členskými státy, pokud jde o ten výpočet, co je 30 či 31 dní. A takže dále, e, pohyblivá doba. Když někdo třeba k prvnímu červenci se dostane na Eh, na eh, území, tak potom eh, je, se počítá těch 180 dní. Pokud třeba zůstal 80 dní, tak hm, jakýkoliv další den se hm, potom počítá stejně a hm, se potom připočítává, pokud je ta doba pohyblivá. Ale takže jde o to, abychom věděli přesně, kolik dnů mu zbývá, kolik může vyčerpat do těch 180 dní. Chci poděkovat komisi za veškerá vysvětlení a dokumenty, za dokumenty, které nám komise poslala. Chci především poděkovat eh, zástupci komise panu Fabianovi Lučovi. Potom návrh 14. Eh, eh, návrh, pozměňovací návrh 14 se snaží to ještě vyjasnit, aby to bylo všem jasné, jak se ta doba počítá. Dále, za druhé, při přípravě zprávě jsme také řešili otázku základních práv a proto jsme zdůraznili dodržování eh, za lidských práv, především tedy mm, Eh, především tedy osob eh, mladistvých nebo zranitelných, což jsou návrhy 16, 27, 28 a potom mm, především tedy návrh 27 se snaží o to, aby ten, systém, aby ten text, ta úprava byla systematická, hm, pokud jde o eh, lidská práva. A ještě další bod. Hm, komise navrhuje, aby členské státy mohly Eh, mít tedy eh, zvláštní zacházení s osobami, které mají právo se mm, mm, pohybovat eh, na území Schengenu. To znamená, aby měli zvláštní ty tedy průchody možné, zvláštní who does not understand English very well could confuse pásy no, pruh, pruhy tedy, kterými mohou rychleji se dostat eh, na přechodu tyto osoby. Já vím, že eh, Rada a komise se snaží tedy nalézt nějaké řešení, my také navrhujeme a snažíme se Eh, změnit to, eh, tu formulaci, aby tam bylo napsáno visa not required, tedy osoby, u kterých se nevyžaduje vízum, eh, které tedy mohou projít tím rychlým, rychlým průchodem. A dále souhlasíme s radou a komisí, že ty mm, mm, mm, se změním tedy, pokud jde o Eh, eh, přechody, které by se měly eh, nazývat tedy sdílené přechody, shared crossing points. A zde komise se snaží především o to, aby při bilaterálních dohodách byly dány určité garance a jakmile dostaneme návrh komise, který popíše vlastně všechny ty možnosti, které by měla taková bilaterální smlouva obsahovat, samozřejmě musí to být v souladu s evropskou legislativou, tak na to tedy, ale rada říká, to se všechno bude muset respektovat, ale eh, bude asi těžké v, eh, to, v praxi mít podobná ustanovení. Musíme tedy nalézt rovnováhu mezi těmi dvěmi návrhy, tak aby členské státy měly manevrovací prostor, aby mohly uzavírat bilaterální smlouvy o těchto sdílených přechodech, ale na druhé straně komise má své pravomoci, musí kontrolovat kompatibilitu s evropským právem a musí vždycky dát dát předem souhlas s tímto. Takže v tomto návrhu dáváme prostor členským státům vyjednávat se třetími státy a na druhé straně musíme zajistit, že evropská legislativa, včetně dodržování lidských práv, budou v takové smlouvě dodrženy a že to komise bude moci vyhodnotit. A dále Chci poděkovat paní Weber zde za jednu věc, protože je zde jedno ustanovení, které říká, že použití evropských údajů není zcela zakázáno mm, pro účely předání e, e, pohraničním kontrolám třetích států. My, když máme příklady Eh, různých smluv, které byly uzavřeny třeba mezi Ukrajinou a Polskem nebo Maďarskem a Chorvatskem. A podobné smlouvy, pokud budou řádně sformulovány a přijaty, tak mohou pomoci dobrému fungování šengenské zóny. A ještě jeden bod, to je návrh 30, který říká, že je zde ustanovení umožňující členským státům, aby vyžadovali od osob z třetích států eh, eh, mm, eh, eh se tedy dost jete tedy na území členských států a to je ustanovení, které je zbytečné, některé členské státy tam chtěly mít, takže to tam dáme jako možnost, ne jako povinnost a to necháme na úvaze členských států jako možnost. A nakonec některé návrhy jsou podobné původnímu textu jako 26, tam se e, posiluje ten kontext dohledu, potom 12, 31, 32, kde se říká, že komise by měla mít více statistik pro lepší monitoring implementace kodexu a nakonec některé další technické e, návrhy, třeba nové definice v návrhu 9, co to jsou tedy ty přechody, definice přechodu a potom definice těch eh, zahraničních pracovníků offshore workers. Thank you, it was perfect, Mr. Pop. Děkuji, to bylo vynikající. A nyní se obracím na komisi. Hmm, thank you. Thank you and... Děkuji, dobrý den. Chtěl bych zdůraznit nejprve, že toto je sice technický návrh, ale neznamená to, že není nevýznamný. Naopak. Praktický život v cestujících a pracovníků hraniční stráže pro praktický život cestujících a zdravotní stráže jsou důležité změny, které komise navrhuje, protože změny urychlí hraniční kontroly, omezí zbytečnou byrokracii, zvýší právní jistotu pro hraniční stráž i pro cestující a mám na mysli především délku pobytu, protože teď je velký zmatek, pokud jde o různé způsoby výpočtu, ale také to zajistí úspory z rozsahu. A tady máme na mysli především navržená pravidla pro sdílené hraniční přechody. A kromě toho tady zdůrazňujeme význam nebo mm, dodržování základních práv při provádění hraničních kontrol. Jsme velice vděční zpravodaji za výbornou práci. Celkově mohu říct, že na první pohled může komise zcela souhlasit s převážnou většinou navržených pozměvacích návrhů. Myslíme si, že by to byl výborný základ pro další diskuzi mezi komisí, radou a Evropským parlamentem. Navržené změny jsou ve značné míře pragmatické, orientované na praxi a jsme skutečně vděční za tento pozitivní příspěvek. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. Komise to zdůraznila i ve vztahu k radě, když jsme o tom návrhu mluvili. Je to technický návrh. A je tady celá řada různých témat. My jsme navrhli, nebo je tady asi 20 pozměňovacích návrhů pro 20 článků a je důležité omezit ty návrhy, neotevírat pandořinu skříňku. Viděli jsme v Radě, že hrozí, že členské státy v průběhu vyjednávání přicházejí s novými nápady, někdy jsou to návrhy opodstatněné, ale z pohledu komise jsme vždy trvali na tom, že bychom se měli omezit na ty navržené změny, jinak z toho bude nekonečný příběh. Takže žádáme všechny, aby byli ukáznění, aby se skutečně drželi toho, co navrhujeme my budoucnu přijdou od komise další návrhy, dobré návrhy, můžeme využít v dalších legislativních návrzích, ale teď jsme navrhli jen toto, abychom postupili kupředu rychle. Opakuji, děkujeme zpravodaji, že ukázněný byl ve značné míře. Mnohokrát vám děkuji a těšíme se na další spolupráci. Děkuji, pane Luci. A teď za předsednictví pan Lars Holman. Děkuji, dobrý den. Předsednictví chce informovat členy výboru LIBE, že práce na tomto návrhu už v radě postoupila hodně ku předu v té příslušné pracovní skupině. Cílem předsednictví je dospět k dohodě v prvním čtení, k dohodě s Evropským parlamentem ještě před koncem našeho předsednictví. Předsednictví je přesvědčeno o tom, že je to možné, ale samozřejmě počkáme si, než budou předloženy pozměňovací návrhy ke zprávě pana Papa Nikolau. A právě, jak teď říkala komise, předsednictví se pokusilo omezit diskuze, které eh, na to, co původně navrhla komise, protože si myslíme, že je důležité přijmout a zavést tyto změny šenkenského kodexu co nejdříve. Zdůraznil bych jednu z nejdůležitějších věcí pro radu. Zdůraznil i pan Nikolau. Jde o zjednodušení výpočtu pro povolenou délku pobytu v šengenském prostoru. To bude ku prospěchu cestujících. V této fázi se v zásadě v Radě shodneme na tom, že změny článku 5.1 výpočtu délky pobytu by se měly uplatňovat ve vztahu k cestujícím bez víz, ale také občanům z třetích států, kteří výzum potřebují. A z tohoto důvodu je nutné pozměnit výzový kodex v souladu s novým textem článku 5. A případně také další politické právní akty v oblasti víz. A na závěr chceme poděkovat panu Papa Nikolau za dobrou spolupráci a doufáme, že se nám úspěšně podaří dohodnout v nadcházejících měsících. Děkuji. Děkuji, pane Holmané. A nyní se obracím na kolegy. Paní Boskurt nejprve. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěla poděkovat kolegovi Papa Nikolaj za výbornou konstruktivní spolupráci. Já k tomu nemusím moc dodávat. Priority SAD jsou svobodný pohyb osob v šengenském prostoru jako základní právo a toho se týká pozměňovací návrh 2. Pak máme odpovědnost za společnou vnější hranici na základě principu solidarity a spravedlivého sdílení břemene, to je pozměňovací návrh 4, a pak je tady koncepce integrované zprávy hranic, to je pozměňovací návrh 6. Většinu pozměňovacích návrhů může skupina SAD podpořit, ale máme problémy s pozměňovacím návrhem 30. Tam je možnost členských států zavést povinnost příslušníků třetích států ohlásit svou přítomnost na území členského státu. Toto opatření žádný členský stát nikdy nevyužil, komise to vypustila a já myslím, že to bylo dobré. A proto bychom byli rádi, kdyby to v této zprávě nebylo. To je vše. Děkuji. Děkuji, paní Boskot. Thank you very much, Madam Chair. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vidím, že lidé trvají na tom, že je to velice technická zpráva. Ale ďábel se často skrývá v detailech. Já si myslím, že to, co je velice technické, je také velmi důležité. Navíc chceme prostřednictvím těchto technických aspektů chránit současně zájmy členských států a také práva osob, kteří, které přijíždějí do Evropské unie. A chci poděkovat panu Papa Nikolau, jak se k tomu postavil. Velice dobře pracoval se stínovými zpravodaji. To, co vidíte ve zprávě, je velice rozumný přístup. On už teď zohlednil to, o čem jsme my mluvili na několika schůzkách, společných nebo bilaterálních. A proto si myslím, že v tomto ohledu mohu skutečně říct, že jsem velice spokojená s takovouto spoluprací. A myslím si, že ve zprávě se v současné chvíli odráží vyvážený přístup k ochraně zájmu členských států, ale také, jak už bylo řečeno, základních práv občanů. A jsem si jistá, že pokud je to nutné, pokud bychom potřebovali další změny, kdybychom třeba museli vysvětlit nějaká další slova a podobně, tak budeme spolupracovat a myslím, že to uděláme společně. Rozumím také komisi, proslýchá se, že i v této zprávě budou možná překvapení. Opět, společně se pokusíme dospět k něčemu, co bude konstruktivní a co pomůže všem. Nicméně musím říct, že bych asi souhlasila s tím, co říkala paní kolegyně Boskurt k článku 30. Myslím, že to musíme promyslet a musíme o tom ještě mluvit. Ale kromě toho v této chvíli to považujeme za velice dobrou zprávu. Děkuji. Paní Het? Ehm, Děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, panu zpravodaji za dobrou práci. Bohužel jsem zatím ještě neměla čas projít všechny pozměňovací návrhy. A proto budu mm, pokládat otázku, která možná je hloupá, ale pochopila jsem to správně, že se prodlouží délka doby z jednoho měsíce na 30 dní, nebo zvýší se počet těch dní? Já jsem to správně nepochopila, mohli byste to vysvětlit? Okej, okay, já tar det igen på svenska. Ehm. Eh... Budu hovořit švédsky možná jsem to špatně pochopila, ale nevím, jestli bude zvýšen počet dní, během kterých mohou evropští občané eh, pobývat eh, v evropské zemi. Eh, zvýší se počet dní? Děkuji, paní předsedkyně. Ne, nemáme na mysli navýšení počtu dnů. Probíhá velká diskuze mezi členskými státy a Samozřejmě komise navrhuje změnit způsob, jak se těch 90 dnů, které už teď v tom kodexu máme, počítá. Například teď v Řecku se to počítá tak jako 6 měsíců nebo na základě roku. Když vám pošlu dokumenty z pracovní skupiny členských států, uvidíte, že v členských státech platí různé postupy. Takže komise a rada, tady se shodneme, se snažíme najít společný způsob výpočtu, který bude přívětivý pro uživatele, který také bude možné z technického hlediska účinněji podpořit. A proto oni říkají, a to opakuji, že můžeme mít tento výpočet pro každý den pobytu státního příslušníka třetí země, který potřebuje výzum, s tím, že posoudíme posledních 180 dnů a uvidíme, jestli je tam víc než 90 dnů pobytu ale to celkové období zůstává stejné. Děkuji. Děkuji za všechny. Omlouvám se, že jsem neodpověděl hned. Radil jsem se s koordinátorem. Chcete ještě něco doplnit k této debatě? Pokud ne, ano, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat všem kolegům za vlídná slova. Chci také poděkovat komisi a radě. Máme lhůtu pro pozměňovací návrhy a já doufám, že budeme dál konstruktivně spolupracovat ve stejném duchu a pokusíme se tu zprávu dokončit. A souhlasím s radou, můžeme se shodnout snad prvním čtení. Ještě jednou vám děkuji, jsem vám k dispozici, pokud bude potřeba ještě něco dalšího. Děkuji. Děkuji, pane Papa Nikolau. Takže opakuji, lhůta pro pozměňovací návrh je 8. únor v poledne a pozměvací návrhy posoudíme na zasedání výboru LIBE 27. a 28. února. Děkuji vám. Takže přejdeme na další bod na pořadu jednání, to je bod 22. A proběhne výměna názorů o návrhu změn nařízení Schengenského hraničního kodexu. Zpravodajku byla jmenována paní Renáte Weber. Případné znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích Evropské unie je otázka citlivá z politického hlediska a zpravodajka paní Vébrová s vámi dnes chce mluvit o hlavních prvcích návrhu komise, ještě než předloží návrh své zprávy. Nejprve dám slovo zpravodajce a potom, pokud bude chtít něco říct komise, může také dostat slovo a potom zahájíme diskuzi. Paní Weber. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je první eh, výměna názorů, ehm, zvlášť eh, k tomuto tématu, ačkoliv už jsme diskutovali o některých aspektech, které souvisí eh, se Schengenem ehm, obecně ve výboru LIBE, ale také na plenárním zasedání. A já si myslím, že je poměrně běžné, eh, nebo že by bylo dobré informovat o tom, jak to celé začalo, pokud je o tento návrh, který komise předložila. Minulý rok, eh, asi všichni si budeme pamatovat, že se něco stalo a já to nechci nijak posuzovat eh, ani z právního pohledu, ani politickým, ale v určitém okamžiku se Francie rozhodla, znovu zavést eh, hraniční kontroly s Itálií. Poté, eh, co eh, se někteří lidé z Tuniska dostali na evropskou půdu a hm, Itálie se rozhodla, že těmto lidem udělí povolení, díky kterému by se mohli pohybovat po celém šengenském prostoru. Měli jsme eh, poměrně intenzivní diskuze také v Evropském parlamentu a také na radě. Eh, diskuze eh, byly poměrně intenzivní. Hm, I parlament, i rada vyzvali komisi, aby předložila návrh k této věci, ale samozřejmě jsme měli různé požadavky. Evropský parlament, který velice dbá na to, aby bylo zachováno a vylepšeno to, co může být eh, v šengenských aspektech eh, vylepšeno. Pokud jde o svobodnou, svobodný pohyb osob, Evropský parlament si přál eh, tento pohyb zachovat a dokonce tu možnost i vylepšit. A tak jsme vyslali komisi, aby navrhla něco v tomto smyslu. Rada ovšem k tomu měla odlišné stanovisko. A nakonec to dopadlo tak, že komise předložila velmi odvážný návrh, velmi inovativní a odvážný. Mně osobně se tento návrh zamlouvá, ale musím přiznat, že vyvolal poměrně prudké reakce na radě, velmi uh, ostré reakce. Rada tady zaujala velmi silné stanovisko a Bylo tady, eh, když to řeknu citlivě, určité váhání v Evropském parlamentu, pokud jde o eh, pokládání určitých otázek nebo pokud jde o myšlenku použití postupu komitologie. Protože komise by si eh, v případě tohoto návrhu přála, že pokud to budou nějaké předvídatelné události, které by mohly ovlivnit národní bezpečnost, veřejný pořádek eh, v zemi, tak členské státy to oznámí komisi a potom eh, bude přijato rozhodnutí o znovu nastolení hraničních kontrol postupem komitologie. To se týká událostí, které jsou předvídatelné. Pokud jde o další e, naléhavé situace, Návrh komise uvádí, že členské státy mohou sami zavést eh, kontroly na hranicích na eh, dobu eh, asi pěti dní a nad tuto dobu by to opět bylo na komisi. Některé, ne, ne, nebo členské státy tedy zaujaly velmi silné stanovisko opozici a většina z nich tvrdí, že členský stát sám nejlépe dokáže posoudit, do jaké míry je ohrožen jeho národní zájem nebo veřejný pořádek. Ale jak už jsem uvedla, tak i v parlamentu někteří kolegové tvrdí, že postup eh, komitologie v tomto případě není správný nebo nejvhodnější. Jsem spravodajkou eh, a proto jsem tady vedla celou řadu eh, jednání s různými členskými státy, s předsednictvími, tedy s polským i nyní s dánským předsednictvím. Setkali jsme se několikrát a samozřejmě jsem eh, také velmi často jednala s komisí. A Dokonce jsme se setkali i se stínovými zpravodaji, abychom se tedy vzájemně informovali o současné situaci. Jak to vypadá v současnosti? Eh, váhání nebo spíše opozice rady je i nadále velmi silná. Jsou dva členské státy, které velmi jasně prohlásili, tedy je to Norsko a Švýcarsko, že žádné rozhodnutí, eh, které komitologii přijme komise, nemůže být právně závazné pro eh, ně, protože oni nejsou eh, členy Evropské unie. Snažila jsem se nalézt mechanismus, který by vyhověl členským státům nebo a zároveň by se zachovala myšlenka komunitárního přístupu, pokud jde o nové zavádění hraničních kontrol. Zatím eh, jsem dospěla k tomu názoru, že pokud jde o ty případy, kdy ty situace jsou předvídatelné, tak tam samozřejmě členské státy oznámí eh, komisi eh, tento stav a Eh, také sousednímu členskému státu, kterého se to také bude týkat. A až členský stát rozhodne, rozhodnutí samozřejmě zůstává na tomto členském státu, ale komise je přítomná u jednání, stejně tak jako zástupci druhého členského státu, kterého se to týká. Eh, nikdo by neměl veto, to znamená, že to rozhodnutí eh, by bylo na tom členském státě, který by si přál znovu zavést hraniční kontroly. Ale přesto je toto řešení eh, výhodné tím, že je tam eh, větší eh, komunitární rozměr a komise by mohla posoudit tento případ, obhájit své stanovisko a Eh, samozřejmě potom se může třeba obrátit na Evropský soudní dvůr s žalobou na mm, tento členský stát. Samozřejmě, že je potřeba, aby Evropská komise k tomu vydala vodítka, k tomu, co může být považováno za hrozbu pro národní bezpečnost a eh, veřejný pořádek já jsem o tom diskutovala s několika členskými státy a je tady určitá míra otevřenosti tyto návrhy přijmout a budeme postupovat takto. V nouzových případech je názor takový, nebo myšlenka je taková, že tady bude to období pěti dní Eh, kdy členský stát rozhodne sám, to by se rozšířilo na 10 dní a po desetidenním období by musel následovat ten popsaný postup. Další věc, kterou považuji za velice důležitou a také ostatní stínoví zpravodajové to považují za velmi důležité, a to je možnost nebo nemožnost toto udělat, pokud nepůjde o pouhou imigraci. E, jde o to, aby tam byl odkaz, že imigrace jako taková nemůže být nikdy považována za hrozbu pro národní bezpečnost nebo veřejný pořádek, protože imigrace není problémem a na to bychom neměli přistupovat. Samozřejmě mohou být jiné situace, kdy um, um, třeba to nějak vyvrcholí, ale není to imigrace jako taková. A Francie sama řekla, že její rozhodnutí nebylo podmíněno imigrací, ale některými aktivitami, eh, které eh, ve spojení s tím probíhaly. Samozřejmě je tady potom ještě jedna další záležitost, velice důležitá. A já vím, že eh, je to velmi důležité pro Evropský parlament a to je právní základ. A zde opět rada a parlament nemají um, stejný náhled. Komise předložila myšlenku naprosto odůvodněnou, že právním základem bude článek 77 a rada a parlament um, to samozřejmě podporují, ale rada velmi jednoznačně eh, hovoří o tom, že článek 70 je právním základem a je potřeba ho uplatňovat. Takže očekávám, že to nejtěžší je ještě před námi, nebo že ještě budou problémy. Samozřejmě eh, budeme eh, koordinovat další kroky s panem Koeliem. On je zpravodajem pro evaluaci, protože pokud jde o právní základ, tak jsme ve stejné situaci. Musím říci, že rozhodnutí rady minulý týden, i když jsme samozřejmě věděli, jaký je záměr, ale přesto jsme, to bylo vnímáno jako poměrně agresivní rozhodnutí eh, proti Evropskému parlamentu. Já jsem to pojímala tak, že my jsme tady eh, pro spolupráci, abychom pracovali společně na legislativě a ne, abychom se stavili proti sobě. Nemáme přece různé zájmy. Členské státy, vlády eh, zastoupeny na radě, také zastupují stejné evropské občany, které zastupujeme i my, takže pro mě je je nepochopitelné, eh, že především v současnosti, v době krize, tady Eh, je tak málo jednoty mezi evropskými institucemi a donívám se, že skutečně našim občanům vysíláme velmi špatný signál. A nejenom našim občanům. Eh, velice mě rmoutí, když vidím, že veřejnost eh, kritizuje Obamu a potom v USA a USA potom řekne, skončíte jako Evropa. No tak to je opravdu tady strašné. Thank you, Renate. No. Děkuji, Renáte. A nyní se obracím na komisi. Ptám se, jestli komise chce něco říct. Prosím. Mnohokrát děkuji a přeji všem dobrý den. Já myslím, že je pořád ještě vhodné popřát všem hodně štěstí do nového roku. Já mám několik připomínek. Já jsem v tomto výboru byla loni na podzim, abych vás seznámila s balíčkem, který navrhujeme a především bych chtěla zdůraznit, že to skutečně vidíme jako balíček, který má společný cíl vylepšit fungování Schengenu, zprávu Schengenu. Nechceme čekat na problémy. Já myslím, že už teď dokážeme najít způsob, jak zajistit, že ten systém bude plně fungovat. A chtěla bych připomenout tři prvky našeho balíčku. Za prvé, máme tady návrh o, na šengenský hraniční kodex, k tomu se za okamžik vrátím. Potom návrh šengenského mechanismu pro hodnocení, tady je zpravodajem pan Coelho a Třetí prvek, který považujeme za důležitý, je návrh, že parlament a rada pravidelně, dejme tomu dvakrát za rok, povedou diskuzi o fungování Schengenu, prostoru bez vnitřních hranic. A takováto diskuze by mohla proběhnout na základě takového přehledu, který poskytne komise. A mohu s uspokojením říct, že jsme se dohodli s dánským předsednictvím, že první z těchto debat proběhne v Radě v červnu a komise předloží takový takovou první souhrnou informaci o fungování Schengenu v květnu. A vrátila bych se k několika věcem, zvlášť k tomu, o čem mluvil zpravodaj. Eh, o čem mluvila zpravodajka. Především chci říct, že sice probíhá diskuze mezi institucemi o vhodném právním základu, pro ten šengenský hodnotící mechanismus, kterým se zabývá pan Coelho, nejsem si vědoma toho, že by panovala neschoda, pokud je o právní základ pro šengenský hraniční kodex. Právní služba rady se k tomu vyjádřila, k tomu, že článek 26 je vhodný. V pracovní skupině minulý den pokračovaly diskuze s tím, že právním základem návrhu jako takového je tento příslušný článek. O tom není pochyb. Tam problém není. Instituce diskutují o řadě jiných věcí. To bych chtěla jenom ujasnit. A chtěla bych zdůraznit, že komise nikdy neříkala, že členské státy nebudou dál sami schopné posoudit, jestli dochází k ohrožení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti. Samozřejmě, suverénní stát může sám posoudit, jestli je taková hrozba. A rozhodně není záměrem komise vydávat nějaké pokyny k tomu, co představuje ohrožení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti. Ale domníváme se, že rozhodnutí uzavřít interní hranice v důsledku závažné hrozby, závažného ohrožení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti má samozřejmě dopad na další země, na sousední členské státy. A proto je cílem našeho návrhu požadovat, aby členské státy dokázaly, že uzavření vnitřní hranice je nezbytné a je to přiměřená reakce na takovou hrozbu. A chceme do systému zavést jakousi dimenzi Evropské unie, toho rozhodnutí uzavřít vnitřní hranice, jak správně eh, poukázala paní Weber. Vyvolalo to eh, silné reakce v radě. Tyto reakce možná ne nezbytně vycházejí z porozumění toho, z čeho vycházel náš návrh. Ale já myslím, jak říkala zpravodajka, teď musíme hledat způsoby, jak zajistit, že ta rozhodnutí budou mít evropský rozměr, že zavedeme určité kontroly, aby to bylo vyvážené, aby se nestalo, že členský stát nebo komise bude posuzovat situaci, bezpečnostní situaci členského státu. My samozřejmě uznáváme situaci členských států a myslím si, že se to projevuje i v usnesení parlamentu. Musíme uznat rozměr EU, dopad na volný pohyb po Evropské unii. A zpravodajka také poukázala na tu konkrétní situaci Norska a Švýcarska. Samozřejmě, ty by se také zapojili do diskuzí o tom, jak utvářet případné rozhodnutí. Nicméně neformální procesy v rámci komitologie jistě tam nemají hlas, ale uznáváme význam toho, že je třeba zajistit, že všechny země, které pokrývá Schengen, by se chtěly zapojit do utváření rozhodnutí. A já věřím, že v diskuzích s radou a s parlamentem je možné řešit konkrétní otázku těchto zemí. A já myslím, že teď je důležité zaměřit se na tom, abychom měli společný přístup k tomu, čeho chceme dosáhnout, s tím, že bychom vylepšili tuto část Schengenského hraničního kodexu a především máme pocit, že je důležité, a já myslím, že to tež si myslí dánské předsednictví, že to musíme vidět jako součást celkového balíčku pro zprávu Schengenu, jak už jsem říkala. Další prvky jsou ještě ty návrhy, kterými se zabývá pan Koejo jako zpravodaj a obecněji je to takový přehled, takové politické vodítko, které má poskytnout rada, ale doufám, že také parlament Doufám, že i parlament se této příležitosti chopí na základě té zprávy, kterou předložíme v květnu. Děkuji. Thank you. Now I... Děkuji a nyní diskuze. Nejprve pan Andrew jako stínový zpravodaj. Děkuji. Eh, já velice si cením snah paní Weber, jako vždy, Eh, provedla hlubokou analýzu a myslím si, že udělá velice dobrou zprávu. Je zřejmé, že jsme se dostali do slepé uličky, to je evidentní a to především proto, že členské státy odmítají jednání na základě stávajícího návrhu komise. A je to takové přinejmenším zvláštní, protože právě členské státy a Evropská rada apelovali na vytvoření takovéhoto mechanismu a teď se chovají, jako kdyby eh, s tím neměli co dělat. Tady máme dvě priority ve stávající situaci. Za prvé odblokovat vyjednávání v radě a zde Mm, mám důvěru ve schopnosti dánského předsednictví odblokovat tu situaci. E, předsednictví e, má velice konstruktivní, střícný přístup a mm, mm, takže to odmítnutí e, jednat o tom, diskutovat, to není ku prospěchu našich občanů. Nesmíme zapomínat na to, že naše činnost musí eh, eh, vycházet z premisy, že svoboda pohybuje principem, pravidlem a eh, použití mechanismu znovu zavedení kontrol na hranicích, to je pouze mimořádné opatření v mimořádných situacích. Není žádný důvod znovu zavádět kontroly na vnitřních hranicích, kromě skutečně mimořádných okolností. A tento mechanismus musí být pak komunitárním mechanismem, to znamená rozhodnutí zavést kontroly na hranicích, na vnitřních hranicích by nemělo být přijímáno je individuálně členským státem. Ne, to musí být evropské rozhodnutí. A Teď jde o to jednat o konkrétních způsobech aplikace tohoto mechanismu. Vzhledem k tomu, že Rada je proti tomu, aby toto rozhodnutí přijímala výlučně komise prostřednictvím komitologie. Komitologie asi také si myslím není nejlepší řešení. Měli bychom definovat nějakou transparentnější metodu, která by eh, zapojila celou Unii, tedy i radu, i parlament. Další zásadní věc je, že parlament musí být úzce eh, eh, propojen se spolurozhodovacím procesem. Musí být tedy, musí mít spolurozhodování při zavedení takovýchto mechanismů, ehm, zavedení kontrol na vnitřních hranicích, i pokud jde o zavedení hodnotícího mechanismu v Schengenu. Parlament nemůže tolerovat pokusy rady změnit právní základ a hm, Eh, to znamená eh, zavést článek 70 na místo článku 77. Je to je nepřijatelné, že komise chce izolovat, eh, že rada chce izolovat parlament, když to Lisabonská smlouva jasně definuje naše pravomoci. Já tady počítám s dánským předsednictvím. Myslím si, že bude moci urychlit přijetí eh, toho balíčku, který se týká eh, mm, Schengenu a řízení šengenského prostoru. Je to balíček, který potřebujeme, tak abychom eh, měli jasná pravidla. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Pan Coelho jako stínový za EPP. Thank you so much, chair. Um, first let me... Jenom paní předsedkyně, já chci poděkovat Renátě Weber, za prezentaci. Souhlasím se vším, co řekla a i se způsobem, jak to řekla. I e, souhlasím s tím, co řekl kolega Ensiu. Co je pro nás důležité? Jak řekla paní komisařka Malström včera, Schengenský prostor, to je jeden z největších úspěchů evropské integrace. Volný pohyb, volný pohyb, ale bezpečný volný pohyb. Schengen ještě není kompletní, musíme, naléhavě potřebujeme druhou generaci eh, schengenského eh, informačního systému SIS-2 a potřebujeme i nové hodnotící mechanismy, abychom mohli řešit problém Eh, tedy problémové situace, když eh, něco eh, se, když něco nefunguje, jak má, tedy jak napravovat chyby a podobně. My ale potřebujeme komunitární mechanismus, tedy ne nějaký mezivládní nástroj. A můžeme akceptovat znovu zavedení hranic na kontrolách jakožto řešení ultima ratio. Mm, každý členský stát eh, má právo to udělat a případně mm, musí zde existovat možnost to aplikovat na celý Schengen, když není možné nalézt řešení nějakého urgentního problému. V čem je problém, jak řekla paní Weber, je, že členské státy eh, mm, nesledují stejnou linii a předtím tedy bývalé předsednictví jednalo s parlamentem, ale zároveň předsednictví a rada a komise se snažili tedy eh, parlament dát na druhou kolej. A teď se snaží tedy změnit právní základ 77 eh, na 70, aby vůbec mohli z toho parlament vyloučit. A já jsem zklamán tady, mm, že mm, že e, i stávající předsednictví e, si přeje změnit právní základ e, číslo 70, který by vyloučil parlament z tohoto rozhodování. A jak řekla správně naše právní služba, pokud tam bude článek 70, tak nejenom to je způsob, jak vyloučit Evropský parlament. Rovněž je to způsob, jak i snížit ambice, protože celá řada návrhů Evropské komise potom nebude možné právně přijmout podle článku 70. Nechceme eh, mít teď méně ambiciozní návrhy. Samozřejmě chceme posilovat volný pohyb a bezpečnost v šengenském prostoru. Evropský parlament tady sleduje několik červených eh, linií. Za prvé eh, ten evropský mechanismus. My chceme, aby to byl mechanismus evropský, potom spolurozhodování s parlamentem a třetí imigrace. Eh, nechceme akceptovat to, že imigrace je hrozbou a tedy zakládá právo zalézt tyto kontroly, potom neohlášené návštěvy, eh, kontroly na vnitřních hranicích. Eh, to je něco, co některé státy chtějí z populistických důvodů tedy zavádět, chtějí zavádět ty kontroly na vnitřních hranicích, takže musíme mít mechanismus, jak eh, tam zkontrolovat, že nedochází k porušování pravidel. A paní předsedkyně také i Mm-hmm. rada se snaží tedy eh, vybrat si z toho mechanismu to nejhorší. Paní Weber to řekla. Rada chce eh, vlastně vypustit všechno, kromě článku 26, což je znovu zavedení kontrol. A Rada nyní se snaží měnit právní základ, tedy článek 70, aby vyloučili parlament. Nechtějí evropský mechanismus, chtějí mezivládní mechanismus a nechtějí nic, co by posilovalo volný pohyb. Ne, chtějí pouze, pouze ukládat nové, eh, nové eh, podmínky pro, které by usnadnily zavádění těchto kontrol. To není způsob, podle mě, jak posilovat Schengen a proto jsem docela zklamán těmito kroky. A vůbec nemám žádnou naději, eh, eh, eh, co se týče vyjednávání s radou. A já myslím, že parlament by měl jasně deklarovat, co si myslí o tomto návrhu komise a měl by tedy postupovat tak, jak má právo. Děkuji, pane Kojo, paní Romero López. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, obdivuji, jak paní Weber se snaží řešit problém, který ve skutečnosti je eh, změnou nařízení které, eh, ke které dochází kvůli eh, přílivu Tunisanu a Libijců na ostrov Lampedusa. Ve skutečnosti tato změna nařízení eh, má tedy svůj základ, svůj původ, protože dnes ani pan Monty, ani pan Sarkozy určitě Eh, souhlasí, oba, pardon, eh, souhlasí s tím, co se navrhlo a pardon, dneska ani Sarkozy, ani eh, Monty by nebyly pro tuto změnu, tak jak pro to byly tehdy, dříve, když tomu došlo. A zde hm, ta Eh, situace eh, je čistě populistická kvůli volbám a tato směna nařízení eh, se opírá o rozhodnutí dvou zemí, které v podstatě vůbec si neprovedli ale řádné hodnocení toho systému a nesanalizovali, jak jakou, eh, jakým směrem bychom se měli ubírat, tedy že by to měla eh, být cesta komunitární a že by to mělo být skutečně v mimořádných okolnostech. Ale problém je právě, eh, že ta změna nařízení má tyto svoje motivy, tento svůj původ. A mm, mm, paní Malstrem by měla stáhnout tento návrh změny nařízení čistě to stáhnout, protože to je eh, mm, nestoudné, tedy vlastně spojit dvě témata jako imigrace a nějaké velké sportovní a podobné akce, masové akce. To není možné přece. Eh, nikdy jsme nezažili nějaké takové podobné události sportovní akce velké, nebo ani i vlastně teroristické akce. Ani v minulosti nedonutili žádný členský stát, aby zavřel hranice. A mm, sice tam existovalo určité vakuum, ale mm, teď jak provést změnu nařízení takovýmto neseriózním způsobem? Je logické, že paní Malström byla pod velkým tlakem a musela něco předložit, musela předložit urychleně změnu na nařízení, ale není to seriózní, tedy a vůbec my v parlamentu nemůžeme to akceptovat, to není eh, mm, seriózní. Teď není ta správná chvíle vůbec, abychom hovořili o mm, eh, mm, eh, o tomto s členskými státy. Eh, musíme si eh, eh, tedy jít cestou komunitární, komunitární cestou a společného rozhodování paní Malstrem musí, eh, měla by stáhnout eh, tento návrh a musíme si počkat, až budeme mít skutečnou analýzu hodnocení systému SIS a až si vyhodnotíme, jaké bychom měli eh, stanovit ty mimořádné události, které by opodstatňovaly zavedení těchto kontrol, protože jinak je to jednání, které nikam nepovede my jako poslanci bychom měli mít zde jasno, jasnou pozici. A já myslím, že to není ani problém, zdali článek 70 nebo 77. To je problém, je, že Schengen, Schengen je velké vítězství, velký výdobytek. Je to evropský společný prostor a my nemůžeme souhlasit s tím, že kvůli tomu, že eh, eh, došlo k jednorázové akci přílivu Tunisanů kvůli revoluci a kvůli tomu teď budeme měnit nařízení za podmínek, které vůbec nejsou opodstatněné. E, to je moje mm, pozice a já souhlasím s tím, co řekl pan Ensiu a souhlasím s tím, co, o co se snaží paní Weber. A já bych ráda tedy já nevím, ale jak bychom vůbec mohli se domluvit na nějakém kompromisu. Te mm, prostě na toto to nařízení bychom měli zapomenout, na tuto změnu bychom měli zapomenout paní Gala. Já souhlasím s tím, co jsme slyšeli. Eh, pro mě a pro zelené eh, platí to, že zde bychom měli mít komunitární přístup pro případné zavádění vnitřních kontrol. To je logické, protože Schengen je společná věc a členské státy s tím souhlasili, podepsali to, eh, podepsali, že se vzdají části své suverenity ve prospěch Schengenu. A teď komise vlastně co chce, to je nelogické a hm, a jakékoliv zavedení vnitřních hranic eh, musí být absolutním minimem, musí to být za absolutně mimořádných okolností. Není to adekvátní eh, způsob, jak řešit věci jako migrace nebo eh, spory mezi členskými státy, nebo jenom kvůli tomu, aby si někdo nazbíral body ve volbách. To jsem, já jsem proti i tomu tlaku eh, eh, proti tomu, že eh, migranti jsou pro nás velkým tlakem, že jsme pod hrozbou migrace, přece to není, to je zcela neuměrné, disproporční, abychom řekli migranti, to, je to je hrozba. Přece lidé jsou lidé, to jsou lidské bytosti a není to žádná hrozba pro bezpečnost. A proto si myslím, že to je zcela nepřijatelné, aby jenom kvůli tomu, že mm, e, migranti přijíždějí, odjíždějí, tak kvůli tomu zavádět tyto kontroly. A mm, mm, a, e, e, a já si myslím, že je třeba my eh, jako parlament, abychom řekli, jaký je náš názor, že lidé eh, jsou především lidské bytosti a proto podporujeme komunitární přístup a jsme proti té koncepci, že migrace je hrozbou a eh, myslíme si, že i parlament zde by měl hrát zásadní roli, stejně jako v jiných šengenských věcech. Děkuji, paní Zipl. Ja, vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že všichni si uvědomujeme, že toto je diskuze, která je eh, velice znepokojivá. Pokud eh, si připomeneme, proč vedeme tuto diskuzi, členské státy Eh, si stěžují, že by chtěli o těchto věcech, o vnitřní bezpečnosti rozhodovat sami, ale vlastně je to chování samotných členských států, které vedlo k tomu, abychom museli vést tuto diskuzi. Nemám na mysli jenom to, co se dělo ve Francii, eh, teď ta poslední um, diskuze v Dánsku o znovu zavedení hr- kontrol na hranicích. Ani nemluvím o Nizozemsku, eh, kde už začaly hra- hraniční kontroly tím, že fotografují eh, automobily, které sem přijíždí a neví se, co se s tím děje. A něco jsem si se k tomu nevyjadřují. Takže členské státy sami jsou zodpovědny za to, že o tom hovoříme, protože nejsou schopni ehm, se interně eh, sami uspořádat a nejsou schopni naplňovat to, co sami vytvořili, tedy šengenský prostor, svobodný prostor pro pohyb občanů. A pokud členské státy se nedokáží sami držet toho, co rozhodli, tak musíme hovořit o jiných cestách, o metodách společenství a potřebujeme kontroly, kontroly prostřednictvím komise a parlamentu. A stejně jako jiní kolegové si i já myslím, že je neúnosné, aby, když tady hovoříme o různých hodnotách vůči třetím zemím, náhle uprchlíky vnímáme jako e, nějaký potenciál ohrožení. To není přece možné. A i když je to velmi dramatické, tak e, když sleduji tuto diskuzi, tak doufám, že společně se všemi frakcemi v parlamentu a společně s komisí a um, je tady tady ještě i otázka uprchlíků, se nám společně podaří šengenský prostor zachovat, že ho posílíme a nebudeme salámovou taktikou pomalu rušit svobodný pohyb v Evropě. Se Zipl, Mr. Buzutil. Děkuji, pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Já si kladu otázku, proč je postoj Evropského parlamentu a rady natolik protichůdný. A jediný důvod, jediné vysvětlení, které mi napadá, je otázka způsobu myšlení. My chceme Evropu bez hranic. Rada chce Evropu s hranicemi. A právě proto jsme dnes v této situaci. Je zřejmé, že pokud k tomu budeme přistupovat každý jinak, Zvolíme si každý úplně jinou cestu. Je to velký problém. Nejenom proto, že se neschodneme, ale proto, že mně se zdá, a já doufám, že se pletu, že rada nejenom nesouhlasí s návrhem komise, ale chce dokonce omezit to, čeho už jsme dosáhli v Schengenu. A to tím, že členským státům usnadní znovu zavést národní hranice, kdykoliv budou chtít. A to nemůže být pro nás přijatelné v tomto parlamentu na základě toho, jak k tomu přistupujeme. A proto doufám, že se nějak dohodneme, že najdeme kompromis a že rada bude otevřená vůči kompromisu v této věci. Jak říkala paní Weber, i parlament je vstřícný a chce kompromis. Ale pokud k tomu přistupujeme úplně jinak, tak se prostě musíme snažit. Já myslím, že Carlos Coelho zmínil několik podmínek. Já jsem měl určité podmínky, například si myslím, že pokud členské státy budou mít skutečné obavy o národní bezpečnost, samozřejmě o těch se dá mluvit. A musíme pochopit, kdy se jedná o případy, kdy znovu zavedení národních hranic může být opodstatněné v důsledku úvah spojených s národní bezpečností, tak jak to učí národní vlády. Takže samozřejmě měli bychom být připraveni připustit to a diskutovat o tom. Na druhou stranu je tady něco, kde ustoupit nemůžeme, a totiž práva Evropské unie, práva, kterou evropští občané dostali od Evropské unie, bychom nikdy nikomu neměli brát. Žádný jednotlivý členský stát na základě jednostranného rozhodnutí nic takového nemůže udělat, protože kdybychom to přepustili, pak by celá struktura komunitárního práva a práv občanů vzala za své okamžitě. A naprosto souhlasím s kolegy, kteří říkají, že přistěhovalectví by nikdy nemělo být důvodem nebo hrozbou pro národní bezpečnost tak, jak si to představuje rada. Naopak by měl platit mm, pravý opak. I když je třeba říct, že národní bezpečnost by mohla být ohrožena určitou vlnou přistěhovalectví, znovu zavedení národních hranic by bylo v rozporu se zásadou solidarity, protože bychom vlastně říkali členským státům, které byly e, cílem velké vlny přestěhovalců, že ti přestěhovalci by měli být uzavřeni v této zemi a jejich hranice by se měly uzavřít. To je opak solidarity, o které tak často mluvíme v tomto výboru. Takže na závěr bych ještě řekl, že skutečně apeluji na předsednictví. Já si myslím, že dánské předsednictví v této věci bude hrát zásadní roli. Také proto, že dánská vláda získala velkou důvěryhodnost, zvlášť v Schengenu, protože jedna z prvních věcí, kterou udělala nová dánská vláda po nástupu do funkce, bylo zrušení omezení, které, nebo která Dánsko nedávno zavedlo ve vztahu k šengenskému prostoru. A proto si myslím, že má všechny předpoklady pro to, aby se hrálo zásadní roli ve snaze dospět k dohodě v této věci. Děkuji. Děkuji, pane Busotile. Pan Kročeta. Eh, ten fakt, že rada zde má dost neústupnou pozici, to nechápu dobře, protože například já dnes jsem viděl italský tisk a Merkelová říká, že musíme posílit Evropu, politickou Evropu. No, to určitě se nedělá tak, že se eh, budou zavádět kontroly na vnitřních hranicích, to asi ne. Ale mm, ale já nemohu akceptovat eh, to, že pozice komise je dobrá. Ne. Zde my máme co dočinění dva názory, dvě pozice, které jsou úplně mylné a v tomto případě um, parlament ehm, se snaží budovat Evropu sjednocenou a tedy eh, E, dělat ještě něco více pro evropské sjednocování. A to je naše povinnost přece, protože e, jednotlivé státy i e, komise v podstatě vyjadřují názory vlád, protože z toho jsou tyto instituce složené. A jsou to de facto zástupci eh, konkrétních partikulárních instancí, kdežto my v parlamentu zastupujeme občany a tudíž my zde reprezentujeme evropský proces. A, a eh, já zde proto zcela, zcela, zcela souhlasím s kolegyní Romero když ona říká, že bychom měli zde jasně říci, jaký je kontext těchto důvodů, proč vůbec se předložil tento návrh, jaká byla motivace. A to není návrh, který eh, by se snažil tedy jasně stanovit, v kterých případech lze zavést kontroly na hranicích. To ne, protože i dnes vlastně členské státy mají tu možnost, i dnes členské státy mají tu možnost říci, toto je výjimečná situace, máme problém na hranici a nemusí nějak tedy mohou to, pardon, mohou to dělat, ale nemohou, nemůže to být na úkor ostatních evropských občanů. O to jde, to je základní téma, protože ty hranice se zrušily právě proto, že jsme šli cestou evropského sjednocování a policie Policejní sbory mají celou řadu jiných nástrojů, jak třeba kontrolovat nezákonnou činnost. Například eh, zde Paní Weber, zpravodajka, eh, mluvila o tom, že eh, jsou, jde o kontroly eh, činností, které jsou spojeny s imigrací, například pašování drog, zbraň, zbraní a tak dále. A přece kon, policie má nástroje a může provádět kontroly na svém území. A potom zde tak jak vracím se k tomu, co řekla kolegyně Romero, my si musíme říci, v jakém kontextu eh, došlo k tomuto rozhodnutí, když 20 eh, eh, tisíc Tunisanů podnikli invazi do Evropy, tomu se člověk musí usmívat, a, mm, takže to byl ten důvod, a, mm, kdy to byla situace, tedy revoluční, kdy jsme říkali, ano, je třeba respektovat lidská práva v Tunisku a tak dále. Takže zde šlo o postoj Evropy vůči Tunisanům, kteří říkali, ať je, ať je Evropa a Evropa je vyháněla ven. Tady je tedy riziko velké diskriminace a e, k posilování národní identity, což e, znamená, že Evropa se stává eurocentrickou, zaměřuje se, uzavírá se sama do sebe. A Evropa přece potom se nemůže rozvíjet, pokud nebude hm, eh, pronikat do, Af- do Afriky, do Severní Afriky, pokud nebude hledat nové trhy, pokud nebude diskutovat s ostatními. Takže tyto důvody jsou čistě propagandistické a ty nemůžeme akceptovat. Zde byla třeba zmíněna eh, změna Francie, ale i dalších se to týkalo. Já končím. To je tedy čistě volební věc a třeba v Itálii taky hodně se vždycky volá potom musíme změnit Schengen, ale přece to není ta cesta, my musíme zcela takovéto pozice zamítnout. Děkuji. Děkuji, zbývá nám pět minut, ještě jsme tady měli tři kolegy, kteří se chtěli vyjádřit, potom paní Weber a také chceme dát slovo případně radě, takže buďte prosím struční, paní Guillaume. Oui, oui, je vous vois Eh, ano, ano, budu spěchat, paní předsedkyně, budu stručná, protože to, co tady už bylo řečeno, mi vyhovuje. Stotožňuji se s tím. Děkuji paní Weber za její úsilí. Mm, je tady několik různých diskuzí, jednak naléhavost, ano, no, potom je tady otázka toho, co je předvídatelné a jinak, co tedy eh, dělat na eh, komunitární úrovni. Já si myslím, že tady by měla být posílena komunitární úroveň a jsem také zklamána možná postojem některých členských států, které se snaží ehm, Evropský parlament ehm, dostat do této pozice. O čem se tady hovoří? Ne o mechanismech. Hovoří se tady o tom, jestli je to předvídatelné. V případě toho, co je předvídatelné, a nevím, jestli jsem to tady dobře pochopila, ale myslím, že ano, ten mechanismus už v podstatě existuje, takže proč tady ještě přidávat eh, další mechanismy, když už tady něco existuje? A když je to naléhavé, tak o čem to tady vlastně hovoříme? Je tady několik tisíc osob, které v, určitou, eh, v určitý okamžik eh, zaplavili jeden členský stát a v tu chvíli se řeklo, že tento, nebo je to tak, že tento eh, přítok eh, osob není eh, rizikem pro tento členský stát. A ta reakce byla velice karikaturální a ehm, Není to důstojné Evropy. Já bych se chtěla vrátit tedy k tomu, oč tady skutečně jde. Musíme si říci, proč vlastně by tady měly být tyto změny. Eh, některé členské státy eh, tady zkrátka do toho vnáší nějaké vlastní eh, politické záměry. Členské státy by se měly zajímat spíše o obecné hodnocení Schengenu a jak se vyvíjí a ne hledat nějakou další změnu. Paní Ernst. Děkuji. Také velice stručně. Myslím si, že tady musíme mít na paměti to, že otevírání hranic je nejsilnější symbolické gesto, které jsme ukázali na venek. Má to velkou symboliku a samozřejmě to velmi úzce souvisí e, s celými těmi politickými postupy a nic, eh, není tam to, to je jedna z nejdůležitějších věcí Evropské unie a proto bychom s tím měli nakládat velice opatrně. A otázka, eh, co eh, vlastně ospravedlňuje snahu vytvořit nový mechanismus, my ho vlastně nepotřebujeme, ale musíme se zamýšlet nad konkrétní situací, nad tím určitým rizikem, které možná je tím ospravedlněním, proč to měnit. A potom ještě druhá věc. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak budeme přistupovat k migraci. Migrace je vlastně přirozený jev. Už tisíce let migrace existuje a jak my k tomu teď přistupujeme, tak, to, tak se eh, projevujeme stále více jako pevnost. Evropa jako pevnost. To přece není možné. To nemůže být naše politika, musíme k tomu přistupovat zcela odlišně, jsme velice skeptičtí, pokud jde o změny eh, systému kontrol hranice. Děkuji, pan Jakulíno. Já budu velice stručný, děkuji, paní předsedkyně. Je třeba si připomenout, že tato agenda Eh, jen tak nevznikla, protože eh, duben 2011 tam vznikl spor mezi eh, Francií a Itálií, asi 20 tisíc migrantů, kteří neustále odjížděli ze severní Afriky k nám, takže mm, a zde ale si myslím, jak řekli kolegové, ten návrh není Eh, vyvážený, protože je třeba samozřejmě mít mechanismus, jak inteligentně zavést eh, takové kontroly, ale mm, to mm, musí být dobře definováno, protože eh, zde je třeba i taxativně vyjmenovat důvody, proč by to mohlo být. A mm, Eh, kdy tedy lze tedy pozastavit vlastně šengenské výhody a já si myslím, že eh, ale z toho problému nemůžeme vinit dánské předsednictví a eh, je třeba si uvědomit, že to je agenda, která je velice významná pro, čes, pro evropské občany. A nevím, zdali předsednictví chce se vyjádřit krátce. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já budu skutečně stručný. Předsednictví se všemožně vynasnaží na pomoci konstruktnímu vyjednávání, abychom dospěli k výsledku u tohoto návrhu pro zprávu Schengenu co nejdřív. Volný pohyb osob je jedním ze základních výdobytků Evropské unie a šengenský systém by měl zůstat vyvážený i v tomto ohledu a měl by být posílen. Doufáme, že v Radě dospějeme k obecnému postoji k tomuto návrhu, pokud jde o šengenský hraniční kodex abychom dostali mandát pro zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem. Dnes jsme si vyslechli stanovisko poslanců Evropského parlamentu a zohledníme to v naší práci na tomto návrhu. Děkuji vám. A nyní paní Weber, prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jen skutečně velmi stručně. Nejprve jsem byla a byla jsem a jsem stále <laughs> otevřená vůči případným kompromisům, které by nám pomohly postoupit ku předu při ochraně Schengenu. Já myslím, že komunitární přístup by podle, na, podle mě představoval pokrok, ale rozhodně vám mohu zajistit, mohu vás ujistit o tom, že já nemohu souhlasit s výsledkem, který by znamenal snížení současných standardů nebo který by znamenal, že členské státy by mohly snadněji znovu zavést hraniční kontroly. Mnohokrát děkuji všem kolegům za příspěvky. Děkuji. Děkuji, paní Weber. To byla zajímavá diskuze. Další bod na pořadu jednání je hlasování. Máme tady tři zprávy, o kterých budeme hlasovat. A jednou z nich je orientační hlasování o směrnici o podmínkám vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Tam máme hodně dlouhý hlas, seznam pro hlasování a proto vás požádám, abyste použili hlasovací karty. Připravte si hlasovací karty, abychom mohli hlasovat rychle. Já si taky musím najít hlasovací kartu. And, uh, let's, uh, start the... Pustíme se do hlasování. The first, uh... První První hlasování bude o dohodě mezi EU, Islandem a Norskem a používání některých ustanovení úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy EU a protokolu k této umluvě z roku 2001. Pokud si pan uh, zpravodaj Moráez nechce vzít slovo, můžeme okamžitě přistoupit k hlasování. Nebyl předložen žádný pozměňovací návrh, takže budeme hlasovat o návrhu doporučení, kdo je pro, Dobře, takže budem, musíme hlasovat elektronicky. Sekretariat mi radí, že musíme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Hlasování je zahájeno. Ano, paní Angelili? Já ještě nemám tady hlasovací kartičku, takže nemohu hlasovat. Dobře, dobře, já vás připočítám, paní Angelili. Já taky sebou nemám kartu. Omlouvám se. Dobře, takže připočítáme dvě kolegyně. A vy máte. Dobře, takže jedna kolegyně. Jedna kolegyně nemá kartu. Ale paní Lunáček, možná ji budeme potřebovat na další hlasování, takže jestli můžete, jestli můžete požádat asistenta, protože pak ještě budete potřebovat. Takže uzavírám hlasování. A máme ještě jeden hlas navíc pro. Dobře. Takže je to 44 hlasů, 45 hlasů pro, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti. Blahopřejeme panu Moráesovi. A potom The next item. Další bod je otázka k ústnímu zodpovězení pro komisi na téma Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají Evropské unii. Měli bychom hlasovat elektronicky o této otázce k ústnímu zodpovězení. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je uzavřeno. plus paní Lunáček, ano? Takže máme 45 hlasů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo není proti. Blahopřejeme. Bylo to přijato. <laughs> The third. Třetí otázka, o které se bude dnes hlasovat, je orientační hlasování this one it was 44 in favor, 2 abstentions. Okay, but here we didn't hear nothing. It was 0 0. Okay, so please check it. Okay, uh, now the orientation vote. On... Takže teď orientační hlasování o návrhu směrnice o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Spravodajem je pan Jakolino. Přistoupíme k hlasování. Nejprve Pozměvací návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 88. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 89. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Návrh 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Přijat. Přijat. Jednoznačně. Návrh 91. Pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že byl zamítnut. Návrh. Chcete to prověřit? Návrh 91. zahajuje hlasování. V čem je problém? Omlouvám se. Dob- ano, já opět zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Dobře, teď je hlasování uzavřeno. Ano. Takže 16 pro, 33 proti, nikdo se nezdržel hlasování, návrh je zamítnut. 92, návrh 92 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 93, o tom se hlasovat nebude. Ample 22, přijat bez hlasování. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 95 pro? Proti? Zdrželi se. Přijat? 96. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat? A teď Ample 24. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijat? Kompromis 2. Pro? Prověříme Ample 24. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Uzavřete prosím hlasování. Takže je to 22 pro, 28 proti. Kompromis 2. Pro, proti, Zdrželi se? Přijat jednoznačně a teď Ample 26 pro, proti, zdrželi se, přijat. 102 pro, ne, omlouvám se, kompromis 3. Ano, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, Přijat. A teď kompromis. Čtyři pro, proti, zdrželi se. Přijat. Teď jdeme na kompromis pět pro, proti, zdrželi se. Přijat. Teď kompromis 6. Pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Vzhledem k tomuto kompromisu padnou ještě další návrhy v textu později, bude to trošku složité, nicméně teď 129 pro, proti, zdrželi se přijat, teď Ample 31 pro, proti, Omlouvám se. Nevidím pořádně. Zvedněte pořádně ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. A je to stejné jako návrh 132. O tom nemusíme hlasovat. Teď Ample 32 pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. To je to též jako 133 a 134, takže teď 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 136 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, jednoznačně přijat. A teď přecházíme na návrh 139 a, 100, a 34 pro, proti, zdrželi se, Zamítnut. Já myslím, že to je jasné, ale můžeme to prověřit, takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Je to 24 pro, 27 proti, byl zamítnut. Bylo to jasné. Paní předsedkyně, už mám kartu. Dobře, děkuji takže už vás nemusíme připočítávat. 140 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že to musíme prověřit. Zvedejte pořádně ruku. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Dobře. Uzavírám hlasování. 35 pro, 15 proti. Zvedejte prosím pořádně ruku, jinak to nevidíme. Návrh 141 pro, proti, zdrželi se přijat. Paní Angelili, ano? Můžete dát kartu do, jiné, do jiného přístroje? Možná si sednu někam jinam. Už je to v pořádku? Dobře, takže 143 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 152 padá, 154 pro, proti, zdrželi se Zamítnut. 153 padá, protože byl schválen kompromis 6, takže teď kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se přijat. A teď Ample 35 pro. Proti. Musím to prověřit. Omlouvám se. Zahajuji hlasování. Hlasujte, prosím. Je to pozměvací návrh 35 výboru pro zaměstnanost. Návrh 35 výboru pro zaměstnanost a hlasujeme elektronicky, prosím. Uzavírám hlasování. Takže je to 18 pro, 32 proti, byl zamítnut. Návrh 163 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Teď návrh 13 pro, proti, Ještě jednou. Pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že byl přijat. 166 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 167 pro, proti. Já myslím, že to musíme prověřit. Hlasujte elektronicky. Zahajuji hlasování. Ano, návrh 167. Uzavírám hlasování. 29 pro, 20 proti. Byl přijat. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 170, pardon, 169 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Dobře, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 27 pro, 24 proti. Omlouvám se, byl přijat. Ale je to opravdu špatně vidět. Kompromis 10. Pro? Omlouvám se. Návrh 170. Pro? Proti? zdrželi se. Já myslím, že to totéž. Takže bude opět přijat. Ale prověříme to. Takže návrh 170. Zahájí hlasování. Uzavírám hlasování. 25 pro, 24 proti. Byl přijat. Dobře, 26 pro. Dobře. Takže teď kompromis 10. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Teď návrh 177 pro. Proti. Zdrželi se. Opravdu je to těžké rozpoznat, takže to chci prověřit. Zahájí hlasování. Návrh 177. Uzavírám hlasování. 27 pro, 24 proti. Přijat. Teď čtyři pozměňovací návrhy, které jsou stejné. Mpl 36 a návrh 178, 179 a 180. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 181 padá, takže 182 pro proti, zdrželi se zamítnut. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 185 pro, proti, zdržel se zamítnut. 186 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 11, kde pro, proti, zdržel se přijat a dostáváme se k 192 pro, proti, zdržel se zamítnout 183, mm, ne, 193 jde pro, proti, zdržel se zamítnout 195 pro, proti, zdržel se zamítnout ne. Prověříme elektronicky. Hlasujte. Konec hlasování. 25 pro, 24 proti. Takže je přijat. Sto devadesát čtyři. Kdo pro? proti, zdržel se přijat. Návrh 196, kde pro, proti, zdržel se zamítnout. 197, kde pro, proti, zdržel se zamítnout. 198, 200, kde pro, proti, zdržel se zamítnout. 199, kde pro, pro, proti, zdržel se zamítnut, 201, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 202 mm, s ústním návrhem pro, proti, zdržel se zamítnut. Takže se dostáváme ke kompromisu 12, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A nyní návrh 206, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 207, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 208, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 209, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 210, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 211, eh, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Mm, návrh 17, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že přijáte. Návrh 215, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 216, kdo je pro, proti, a musíme to prověřit, takže hlasujeme o návrhu 216. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. 22 pro, 28 proti. Návrh je zamítnut. Návrh 217 musíme hlasovat o druhé části tohoto návrhu. Eh, takže kdo je pro? Proti? Myslím si, že přijáte. 218, kdo je pro? Proti? Zdržel se eh, přijáte. 219, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 18. Kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit. Hlasujeme. Konec hlasování, ano. Návrh 18, takže 24 pro, 23 proti, návrh je přijat. 220. Kdo je pro? Proti zdržel se. Já myslím, že to bude totéž, ale prověříme ještě jednou 220 také. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 29 pro, 22 proti, takže je to přijato. 19. Zpravodaje pro, proti, zdržel se přijat. 20. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Ano. Dobře, nyní návrh 223, kdo je pro, proti, zdržel se je zamítnut. Dostáváme se nyní k návrhu 221, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 225, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 224, kdo je pro? Proti? Musíme to prověřit. Hlasujeme o návrhu 224. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. 26 pro, 25 proti. Přijat. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že návrh je přijat. 226. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musím to prověřit. Takže 226. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Dobře, takže 21 pro, 27 proti, zamítnut. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, myslím si, že přijat. Návrh 22, ne, přijat. Prověříme návrh 22. Přijat. Návrh 14. Kdo je pro? Proti. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 230 pro, proti, zdržel se. Musíme to prověřit. Hlasujeme o 230, prosím. Hlasujte. Konec hlasování. Počkám ještě. Nyní. Kolegové, prosím, hlasujte. Konec hlasování. 27 pro, 21 proti, takže přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 231, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. 232, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 233, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Nemusíme hlasovat o 37 ampl, ne, takže 234 pro, proti, zdržel se přijat. 235, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. A nyní se dostáváme ke kompromisu 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. A teď 247, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnout. Eh, kompromis 17 eh, ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti. Zdržel se přijato. Druhá část, kde je pro? Proti. Zdržel se přijat. Přijata a nyní se dostáváme. Přeskočíme pár stránek. A dostáváme se k návrhu 280. 280. 280, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Potom další odpadá a nyní e, návrh 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ample 1 a 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ample 2 a 31, kdo je pro, proti, zdržel se. Ample 3 a návrh 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ample 4 a 33, e, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ample 5, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ample 6, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, zdržel se Myslím si, že přijato, ale musíme to prověřit. Tak prosím, hlasujte nyní o návrhu 35. Konec hlasování. 27 pro, 24 proti, návrh je přijat. Návrh 36, kde pro? Proti, zdržel se zamítnut. 39, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnut. 37, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. 38 odpadá, návrh 40 bude pro, proti, zdržel se, je přijat. Ample 7 a návrh 41, kde pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 42, kde pro, proti, zdržel se, zamítnout. 43, kde pro, proti, Musíme to prověřit, takže hlasujeme o návrhu 43. 43. Konec hlasování. 43. 27 pro, 23 proti, takže návrh je přijat. 44 a 45 nyní. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 46, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. Empl 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Nyní se dostáváme k návrhu 1, kdo je pro, proti, musíme to prověřit, hlasujeme o návrhu 1. Konec hlasování. 26 pro, 23 proti. Návrh je přijat. Ample 9 a 49. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 50. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Ample 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 51. Kdo pro, proti, zdržel se zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se e, přijato. Nebudeme hlasovat o 12, nyní 13. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Ample 14, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. Do, kompromis jedna. kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A teď se dostáváme k návrhu 61 pro, proti, zdržel se zam, zamítnout. Ample 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 60 pro, Návrh 60 pro, proti, e, zdržel se přijat. Návrh 3 pro. Aha, ten odpadá. Ten odpadá a nyní 59, e, tam musíme hlasovat. Návrh 59 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 62 pro, proti, zdržel se zamítnut. E, návrh 63 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 65, 66. Takže 64 pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní 66 pro, pro proti, zdržel se, zamítnut. 67, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Bylo to 67, to byl. Ale návrh 67, hlasujeme Konec hlasování. 26 pro, 25 proti. Takže přijat. 69. Návrh 69. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. 70 eh, pro, 70 pro, proti, zdržel se přijat, Návrh 71, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Návrh 73, ehm, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 75, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. 76, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 77, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 78, kdo je pro, proti. Myslím si, že návrh je přijat. 79, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. A nebudeme hlasovat o 1680. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď budeme hlasovat o 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Empl 21 pro. Proti? zdržel se zamítnut. 83, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Os... Dobře, prověříme. I close the... Konec hlasování. 38 pro, 10 proti, omlouvám se, ale nezvedali jste ruce. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. MPL 20, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Ample 19 a 86, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Takže a prosím, elektronicky hlasujte. Hlasujte teď, prosím. Konec hlasování. Čtyřicet dva pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji. we uh, have to suspend the meeting because the next point on the agenda was scheduled for 11.30 with the director on Frontex and I can't. okay. in the room yet. So, uh, we were fast. Byli jsme rychlejší, než jsme původně předpokládali. Právě mm, jsem se dozvěděla, že ředitel Frontexu tady zatím není, takže nemůžeme pokračovat. A to až do doby, která je uvedena na programu. Budeme tedy pokračovat v 11.30. Some time for a coffee. Yes. It's not here?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 Dear colleagues, uh, as... Uh, Vážení kolegové, pan Leitinen dorazil o několik minut dřív, takže můžeme pokračovat v zasedání. Když budete souhlasit, budeme pokračovat. Budeme pokračovat v dnešním dopoledním programu bodem 26, což je vystoupení výkonného ředitele agentury Frontex pana Lajtinena. A bude se týkat pracovního programu Frontexu na rok 2012. Jak víte, v loňském roce bylo pozměněno nařízení o Frontexu. Naším zpravodajem byl pan Bosutil. A my jsme pana na dnes pozvali, aby náš výbor seznámil s tím, jak v praxi vypadá vstup nového nařízení platnost, jak se to bude odrážet v pracovním programu agentury. Nejprve předám slovo panu Leitinenovi a potom zahájíme diskuzi. Pane Leitinene, vítám vás. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Vážení poslanci, dámy a pánové. Vždy je mi ctí vystoupit ve výboru Libe, the work program for 2012. Ano, já vás seznámím s pracovním programem na rok 2012 a také využiju této příležitosti k tomu, abych vám naznačila, jak vypadá situace. A samozřejmě se zaměřím na otázky, které se týkají nově pozměněného nařízení o Frontexu. Začneme tedy situací. Já myslím, že rok 2011 byl rokem arabského jara. To byla ta nejdůležitější událost loňského roku. Co se týče nelegálních přechodů hranic do Itálie, bylo jich 13 krát víc než v roce 2010. To znamená jenom, abyste si udělali představu o tom, jaké byly ty počty. Další zajímavý bod, další oblast která je náročná, je turecká pozemní hranice. Když se podíváme na tendenci, když porovnáme rok 2010 a 2011, vidíme pokles o více než 30 na této hranici, ale ta čísla jsou stále ještě poměrně vysoká. A další věc, kterou můžete pozorovat, je eh, oblast Gibraltarské úžiny ve Španělsku jsme pozorovali nárůst o 65 V loňském roce se mluvilo o tom, že problémy působila také situace v Řecku a pak ještě několik čísel. V Rumunsku jsme měli pětkrát víc nelegálních přechodů hranic než v předchozím roce a v Maďarsku o 50 víc. Tolik tedy jen k dokreslení situace v tomto ohledu. Když se podíváme na čísla, když porovnáme rok 2010 a 2011, jednoznačně vidíme, že v roce 2011 byly počty poměrně vyšší než v předchozích letech z důvodů, které už byly vysvětleny. Je také zajímavé zmínit, že když se podíváme na to číslo 141 tisíc a porovnáme to s počtem utajených vstupů na hraničních přechodech, a těch bylo jenom 300, vidíme, že dochází k velké změně. Když porovnáme místa vstupu a hraniční přechody. Další věc, kterou jsme pozorovali v loňském roce, se týká odmítnutí vstupu. V roce 2011 nejčastější státní příslušností, kdy docházelo k odmítnutí vstupu, eh, byla příslušnost albánská. A předtím po řadu let byla na prvním místě Ukrajina. Tak když to porovnáme, pokud je o čísla, vidíme 35% nárůst v porovnání s rokem 2010 a zajímavé je také vidět, jaký byl podíl z hlediska pozemní a námořní hranice. Bylo to téměř přesně 50 na 50. Na pozemních hranicích došlo k poklesu o 22% a nárůst na námořní hranici byl důsledkem především situace v Itálii. A další prvek, který by vás mohl zajímat, je to, že počet facilitátorů byl o 21% nižší než v roce 2010. A to se částečně vysvětluje velkými tlaky. My jsme nebyli schopni věnovat se těm případům tolik, jak bychom si přáli. Nejčastější státní příslušnosti jsou víceméně stejné. Mezi první pětku teď vstupuje Alžírsko, a protože mluvím o Alžírsku, mohu vás informovat o tom, že minulý týden, 19. ledna, jsme podepsali pracovní ujednání mezi Frontexem a Alžírskou přistěhovaleckou službou. Arabské jaro. Velice rychle. Je to dvoustraná věc, zaměřilo se to jednoznačně na Středomoří, to je celkové číslo, které jsme zaznamenali, téměř 65 tisíc a rozdělujeme to především mezi tuniské státní příslušníky na začátku a pak tam byli také lidé, kteří utekli z Libie. A pokud jde o řecko-tureckou hranici, tam jsou ta čísla víceméně stejná. Nyní něco k situaci na řecké pozemní hranici. To je pořád ještě náročná situace. Vidíte tam ty výkyvy je to teď hodně podobné, když to porovnáme s rokem 2010. Za zmínku stojí to, že za pomoci urychlených operací a také operace Poseidon máme e, úspěšnost z hlediska zjišťování těchto případů téměř 90%. To znamená, že v podstatě nedochází k případům, kdybychom nepřišli na to, že někdo nelegálně přejde hranice. A další věc, kterou stojí to zmínit, je eh, screening, ty předběžné pohovory. To také přesahuje 90%. Takže zní otázka, proč jsou ta čísla pořád tak nízká. Jakmile jsou ty případy zjištěny, prověřeny, problém není s kapacitou na hranici, s tou kontrolou, ale problém představují postupy před hranicemi a za hranicemi. Mluvíme o spolupráci s Tureckem, ta by se měla vylepšit. A jde také o kapacitu přijímání a zadržení v Řecku. To vede k situaci, že příliš mnoho nelegálních přistěhovalců, které bychom mohli vrátit, propouštíme z těchto středisek. A samozřejmě pak jde také o azyl a o přípravu na návrat. Tam působí problém podmínky a také období přijetí a zadržení. Nyní něco k reakci Frontexu. Na začátku roku 2011 jsme spustili eh, plán, nouzový plán Potřebovali jsme eh, různé plány, různé scénáře a aktivně jsme se tomu věnovali. Rozšířili a posílili jsme také operace na pozemních a námořních hranicích, v hlavních místech zájmu a zvýšili jsme také naše kapacitu z hlediska návratu. A dostali jsme 31,8 miliardy eur Udělali jsme si celkem spolehlivý obrázek o situaci. Problémy představuje realizace rozpočtu, k tomu ještě něco řeknu, ale obecně v roce 2011 to mělo důsledek ten, jak to vypadalo s načasováním toho pozměněného rozpočtu. Převádíme poměrně velké částky do roku 2011 a 2012. Je to asi 36 milionů eur. Ale teď eh, implementace rozpočtu. Navzdory té částky navíc jsme se vedli celkem dobře, pokud jde o využití rozpočtu, toho zvýšeného rozpočtu. V roce 2010 to bylo 69% a v loňském roce to bylo číslo 66%. A to stojí za zmínku. Září, na konci září jsme využili dalších 30 milionů, takže já si myslím, že v tomto ohledu jsme se vedli dobře. Dobrá zpráva spočívá v tom, do jaké míry se nám podařilo využít prostředky, které byly převedeny z roku 2010 do roku 2011. A to představovalo 81%, a to znamená, že když to teď porovnáme s celkovou implementací v těch prvních dvou letech, rozpočet eh, na rok 2009 tam to bylo 82% a v loňském roce, když jsme dokončili převody, tak 93 přidělený, procent přidělených prostředků na rok 2010 bylo využito v roce 2010 a v roce 2011. Takže já si myslím, že to je poměrně dobrý výsledek přestože z pochopitelných důvodů jsme nebyli schopni plně respektovat ten roční cyklus, nicméně prostředky jsme využili za, pro správné účely. A teď rok 2012, to je vlastně téma mé prezentace. V této mapě vidíte ilustraci rizikové analýzy, kterou provedl Frontex. Ty tmavší oblasti, které vidíte, znamenají oblasti, na které se zaměřujeme a ze západu na východ tam vidíme Gibraltarskou úžinu, nesmíme také zapomínat na Kanárské ostrovy, přestože ta čísla jsou poměrně nízká. Rozhodně se zaměřujeme na střední středomoří, tam je pořád ještě velká nejistota a to znamená, že se tomu musíme věnovat intenzivněji. Samozřejmě pozemní hranice mezi Tureckem a Řeckem, a také západní Balkán. Na ty se také zaměřujeme v důsledku sekundárního pohybu. Pokud je o letiště, čím tmavší to tady je z hlediska zemí, tím náročnější je to z hlediska bezpečnosti. A uvidíte tam také klíčová mezinárodní letiště. Rozhodně se na ně zaměřujeme. Náročná země je Brazílie v tomto pohledu, Nigérie, Alžírsko, tam vidíte také tmavší oblasti Pakistán, Indie a Rusko. Takže to jsou cílové země pro operace na leteckých hranicích. Pokud je o operační plán na rok 2012, asi 55 milionů eur jsme předělili na operační činnost – a kromě toho velká většina prostředků, která byla převedena z roku 2011, bude také věnována na tyto operace. Já doufám, že tady vidíte vztah mezi tím předchozím sníkem těmi tmavými oblastmi a těmi operacemi, které máme tady. Chystáme se realizovat program evropských eh, stráží nebo hlídek, tam patří několik operací třeba na Kanárských ostrovech, Gibraltarské úžině Hermes ve Středomoří a je tam také společná operace Eneas v té námořní oblasti mezi Řeckem a Itálií. Samozřejmě Poseidon zem a Poseidon moře také představují důležitou součást těchto operací. A projekt Aptika to je projekt eh, budování kapacity na podporu Řecka aby se zlepšila kapacita z hlediska návratů. A potom operace na pozemních hranicích, společná operace Jupiter a Neptun. To tam ještě dodali ty operace v těch ústředních bodech. A také stojí za zmínku, že téměř ve všech operacích, které jsou tady zmíněny, jako kódové názvy, to není jenom jedna fáze v průběhu roku. S několika výjimkami ty operace obsahují několik fází v průběhu celého roku, které vycházejí z analýzy rizik. A kromě toho připravujeme a už částečně realizujeme ten operační eh, nouzový balíček, nepředpokládané výdaje a máme tady 9 milionů které proto byly vyhrazeny a za ty jsme vděční. O tu rezervu požádáme v případě, že stávající operace nebudou dostačující, v případě, že nebudeme schopni přehodnotit naše priority a když to nebude stačit, budeme se muset obrátit na tu rezervu. A za zmínku stojí doplňkové zdroje pro školení, k tomu také něco řeknu, jsou to asi 4 miliony eur, které byly vyhrazeny na školící činnost v tomto ohledu. Kromě operací na námořních a pozemních hranicích hrají velice důležitou roli také návratové operace. My jsme vyhradili na tyto činnosti 10 milionů eur a to by znamenalo, že budeme mít 35 až 40 společných návratových operací v letošním roce a tady máme potenciální místa učení. To také odpovídá tomu slajdu, kde jste viděli země, třetí země, který se to týká. A ještě něco k tomu rezervnímu operačnímu plánu. Tady vidíte struktury toho rezervního plánu. V podstatě to není nic nového. Jsou to jenom stanovené operační činnosti, některé operace možná budou rozšířeny nebo prodlouženy, některé budou posíleny z hlediska kapacity, využití odborníků, využití technických prostředků a tak dále. Takže opakuji, některé části tohoto operačního rezervního plánu už probíhají, jako je třeba rozšíření operace Hermes nebo posílení operace Poseidon a tak dále. něco k budování kapacity. Vysoce aktuální téma je Eurosur. Víte, že komise předložila návrh nařízení o Eurosuru. Je to jedna z priorit agentury. Už jsme udělali hodně věcí, pokud jde o zpracování tohoto evropského systému sledování a hodně nám na tom záleží. Potřebujeme taková uskupení na základě nového nařízení, skupiny hraničních stráží technického vybavení, musíme to restrukturalizovat, kompilovat a musíme se také postarat o informační povinnosti. Pozměněné nařízení obsahuje mm, příslušné věci, pokud jde o proškolení týmů Evropských hraničních stráží a to máme také v úmyslu implementovat. Pokud jde o výzkum a vývoj, zaměřujeme se na automatizované hraniční kontroly, technologie a aplikace, které s tím souvisejí. Poskytujeme profesionální a praktickou podporu pro iniciativu Inteligentní hranice, zvlášť pokud je o systém vstupu a výstupu. A u Eurosuru jde také o technologický vývoj aplikací které potřebujeme k tomu, abychom si udělali představu o situaci v Evropě a abychom měli také úplný o, o spravodajský obrázek o Evropě. Na to se zaměřujeme. Co se školení týče, tady máme tři prvky. První je kariérní vzestup hraničních stráží, výměné programy Erasmu nebo typu Erasmu, a potom vyšší úroveň, úroveň magisterská. To, to je jedna z oblastí, kterým se hodně věnujeme, abychom to sjednotili a standardizovali, pokud je tedy o evropskou odbornou průpravu hraničních stráží. Druhý prvek se týká další odborné průpravy a specializace. Tady musíme zdůraznit základní práva, máme školící vajíček, Pracujeme s našimi strategickými partnery, což je především Agentura pro základní práva a UNHCR. A pak máme členy týmu eh, Rapid. Máme také samozřejmě dokumenty o obchodování s lidmi, o společných navráceních a školíme také hodnotitele Schengenu podle našeho materiálu a někdy je školí také naše školitele. Co je tady novým prvkem? Je to Evropský školicí program ETS. Je to učeno především policii, ale my máme velice úzké vazby, patříme k ním, takže s CEPOLem úzce spolupracujeme na zpracování programu ETS v tomto ohledu. Pokud jde o letošní rozpočet, už jsem mluvil o té 9 milionové rozpočtové rezervě, ale ten základní rozpočet v podstatě sleduje už třetí rok klesající trend, pokud je ten základní rozpočet. Není to nějaké zásadní snížení, ale je to snížený rozpočet. Loňský rok byl výjimečný, protože jsme měli navíc těch 31,8 milionů eur. A už jsem zmínil ty převody z roku 2011 letošního roku, to je těch 36 milionů eur. Abych to tedy shrnul, co se týče financování, bude to dostatečné. Ty peníze nepředstavují největší problém. Rozpočtová rezerva je zásadní, abychom byli připraveni na případné výzvy. A máme také finanční zálohu, velkou část operačního rozpočtu Frontexu vyplácíme do těch zemí, které pořádají společné operace. Snižuje se to, ale to vysoce citlivá otázka v agentuře. Tak vypadá tendence. Přidělujeme prostředky hostitelským zemím, měl by to být národní rozpočet a jiné nástroje EU a ty peníze by se měly víc použít pro účastnické země, které poskytují experty a technické prostředky. Nové nařízení obsahuje hodně nových úkolů. Já je zmíním, ale jen bych chtěla připomenout, že letos v prvním semestru podle rozhodnutí rozpočtového orgánu by se měl rozpočet Frontexu pozměnit Mluvíme hlavně o dalších pracovnících, o dalších lidských zdrojích. Týká se to míst, která předpokládá nebo požaduje nové nařízení. A mluvíme o poměrně omezeném počtu nových pracovníků. Bude to 10 až 15 osob. A nyní bych přešel k pozměněnému nařízení o Frontexu tomto ohledu máme dvě kategorie. První se nazývá muset a druhá moci. Samozřejmě, nebo, nebo rozhodně a možná. Samozřejmě musíme začít s tím, co je povinné. Mluvíme o opatření, která se týkají týmu Evropských hraničních stráží, zavedení konzultačního fóra o základních právech, na tom už pracujeme. Probíhá to tak, že Hned po létě bude první schůzka konzultačního fóra. Mluvíme teď o složení, o objemech, o počtech pracovníků. A jedna z obtížných věcí je výběr zástupců komunity, která se zabývá základními právy, nevládní organizace a tak dále. Kdo tam prostě bude patřit v tomto ohledu? Jmenování úředníka pro základní práva je také věc, která k tomu patří. Prozatím v tom plánu v rámci rozpočtu na rok 2012 nemáme vyhrazené takové místo. Je to jedna z věcí, které opravdu budeme potřebovat na základě pozměněného rozpočtu agentury. A samozřejmě musíme podávat hlášení Evropskému parlamentu o vybavení, o tom, kolik máme hostujících úředníků nebo pracovníků. Je to velice náročné, ale také zajímavé. Musíme si učit kritéria, stanovit si minimální počty technického vybavení pro společné operace. K tomu dojde letos. Od roku 2013, od příštího roku, budeme mít analýzu rizik i hodnocení kapacity členských států. Letos ta kritéria připravujeme, svažujeme modality, jak budeme hodnotit výsledky členských států a tak dále. Akvizice a leasing vybavení v roce 2013 uděláme první kroky, zamyslíme se nad tím, jak budou vypadat takové postupy a do jaké míry to bude nutné. Zpracování osobních údajů, to byl jeden z klíčových bodů v tom pozměněném nařízení. Opravdu se snažíme vytvořit klíčovou infrastrukturu, abychom zachovali integritu údajů a také modality výměny informací. Takže se předpokládá, že v roce 2013 k tomu dojde. Nábor eh, hostujících eh, pracovníků, tomu se také budeme věnovat a velice důležitá je technická pomoc, mise technické pomoci do třetích zemí. To teď pozměněné nařízení umožňuje a musíme zvážit, jak budou vypadat modality v tomto ohledu, jaké by případně mohly být objemy a jak tyto mise začleníme do toho širšího rámce Evropské unii. A týká se to také náboru styčných důstojníků pro třetí země. Toto všechno znamená, že jsme si samozřejmě velice dobře vědomi rozpočtové situace, finanční situace. Víme, co znamená politika nulového růstu. Máme nové pozměněné nařízení a to znamená, že musíme upravit a v současné době také upravujeme strategii agentury. Tady vidíte vlevo naše hodnoty, důvěryhodnost, lidskost nebo humanita a profesionalismus. To pořád platí, umožňuje to otevřená komunikace a týmová práce. A v nové strategii jde o to, abychom se zaměřili na přidané hodnoty. A děláme, co děláme, chtěli bychom, abychom přidali nějakou hodnotu v tomto ohledu. Zaměřujeme se na kapacitu členských států, protože ty mají na starosti kontrolu hranic, ty mají tu skutečnou kapacitu. My jsme si stanovili šest klíčových cílů v té nové strategii. První je vývoj, rozvoj kapacit členských států. Druhou je povědomí o situaci, jak si lépe udělat obrázek o situaci, potom podpora reakcí, tam jde především o ty společné operace. Pak reakce v naléhavých situacích, ty urychlené operace, kapacita a tak dále. A potom věci, které se týkají organizace a pracovníků. Tím se dostávám na závěr své prezentace pracovního programu a velice rád si vyslechnu vaše připomínky. Děkuji vám za pozornost. Very much. Děkuji. A to byla byla velice zajímavá prezentace a nyní otevírám diskusi. Slovo má pan Busutil. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Leitenenovi za jeho prezentaci a chtěl bych mu popřát mnoho štěstí do eh, tohoto roku. Bude to velice důležitý rok pro Frontex nejenom proto, že získal ty finanční prostředky, které chtěl, ale protože bude muset provádět nové nařízení. Takže velice doufáme, že eh, Většina eh, z těch možná se stane určitě. Eh, velmi brzy. Budeme velmi pečlivě sledovat vaši agenturu během tohoto roku a budeme samozřejmě také vyjadřovat kritiku tam, kdy budeme mít pocit, že je to pro nás důležité. Nyní bych zareagoval na rozpočet. Víte, že Evropský parlament vždy podporoval potřeby vaší agentury, pokud jde o rozpočtové prostředky a pokud si to dobře pamatuji, tak původně tam bylo asi 20 milionů, to byl ten původní rozpočet a teď tady máte více než 100 milionů. Takže rozpočet eh, tedy eh, máte v dostatečné výši. A včera tento výbor diskutoval o stanovisku k absolutoriu rozpočtu pro rok 2010. Týkalo se to i vaší agentury a během druhého roku, nebo alespoň já to tedy sleduju během toho e, druhého roku, možná je to i e, déle, jsme se znepokojením zaznamenali e, velkou výši převodů a dnes nás opět varujete, že dojde k převodu, pokud jde o rok 2011 až budeme diskutovat o absolutoriu. A já si myslím, že Evropský parlament vůbec nebude ochotně poskytovat eh, absolutorium, pokud ta situace s těmi velkými převody z roku na rok bude pokračovat. Takže bychom vás chtěli naléhavě vyzvat, abyste se, se nad tím zamysleli, abyste tu situaci uspořádali jednou pro vždy. Samozřejmě že chápeme, že máte určité eh, nutnosti, především pokud jde o operativní povinnosti vaší agentury. Chápeme, že to jsou věci, které nelze vždy naplánovat, že musíte někdy eh, reagovat na eh, nepředvídatelné situace, ale na to bych vás chtěl upozornit rozpočtové absolutorium pro nás bude eh, velkým otazníkem, pokud to budete pokračovat v těchto převodech. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, to jsou vstupy eh, přes řecko-tureckou hranici. Je to otázka, která nás velice znepokojuje, především tady hm, pokud jde o naši skupinu. Navzdory tomu, že tady máme nasazení mise Rebit, v roce 2010 a potom eh, tam pokračovala mise Poseidon, tak ta čísla těch eh, prvních vstupů poklesla, ale potom opět stoupla. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak nyní jsou dokonce vyšší, než když operace Rabbit eh, začala. Takže to mě velice znepokojuje a chtěl bych vás požádat, abyste podrobně vysvětlil, uh, proč to tak je a co chcete udělat, protože reakce eh, byla, eh, že eh, nejprve si lidé mysleli, že hranice je uzavřená, protože tam působí Frontex, ale potom zjistili, že i když tam Frontex je, tak hranice uzavřená není a je průchodná. Takže bych chtěl, abyste to více rozvedl a kolega Papa Nikola ten tady chtěl původně také zůstat a chtěl vám položit otázku a já ji položím za něj. Je to otázka, která je pro něj také velice znepokojivá. Potom další otázky, které se týkají provádění nového nařízení. Nejprve eh, fórum, eh, konzultační fórum No, říkali jste, že máte určité problémy se zjištěním, které organizace by do toho měly být zahrnuty a upřímně řečeno nedovedu si představit, jaké obtíže to jsou, protože toto fórum nebo fóra byla eh, také vytvářena jinými agenturem, nebo bez na jiné agentury, například agentura ASO, která je mnohem mladší agenturou než vy, uspořádala první setkání fóra konzultantů nebo konzultativního fóra a když se podíváte na ostatní agentury, tak uvidíte, jak prominentní agentury pro lidská práva, Eh, jaká by tam měly, jaké organizace by tam měly být zahrnuty. Pokud jde o úředníka pro, zák, pro základní práva, tak jsem pochopil, eh, že to zatím ještě není naplánováno, protože to není eh, v tom zřizovacím plánu, ale co vám brání v tom tento plán změnit a zajistit, že ehm, úředník pro lidská práva bude jmenován možná i uvnitř zaměstnanců agentury, protože to je také jedna možnost, a nebo zkrátka najmete někoho eh, jiného a to co nejdříve. Náš výbor hm, chce eh, skutečně mít hm, ujištění o tom, že eh, tento úředník bude, začne fungovat co nejdříve. Pokud jde o spolupráci s třetími zeměmi, tak eh, jste uvedl eh, dohodu, která byla minulý týden podepsána s Nigerií, ale já bych vás chtěl požádat, abyste k tomu podal několik dalších informací, také s ohledem na jiné země, například eh, Učinili jste nějaké kroky, pokud jde o Tunisko, Egypt a Libii? Protože Libie má eh, nyní eh, vládu, i když ta situace samozřejmě eh, ještě není zcela ustálená v této zemi. Spolupráce s třetími zeměmi je v každém případě velmi důležitou prioritou na naší agendě. Návratové operace. Mohli byste nám poskytnout podrobnější informace o těchto návratových operacích? Pokud si dobře pamatuji, tak když jsem četl váš plán, tak jste si přáli, aby tam bylo asi 30 takových návratových operací. Měli se to alespoň rozpočtově tak navrženo a mě by zajímalo, jak to chcete provést, protože v tuto chvíli máte právo iniciativy v této oblasti a my bychom si velmi přáli, aby agentura v roce 2012 měla skutečně eh, vůdčí roli pokud jde o návraty eh, lidí, kteří nelegálně pobývají na území Evropské unie. Závěrem, ehm, týmy eh, hraniční ostrahy v Evropě udělala agentura eh, něco v plánování této záležitosti. Bude to mm, pouze otázka ehm, schromáždění osob, které už vlastně někde fungují a nebo eh, tady eh, budete najímat někoho dalšího, abyste posílili eh, skupinu těchto lidí a aby se posílili týmy ostrahy evropských hranic. Omlouvám se za to, že jsem vás zahrnul takovou spoustu otázek, vlastně jsem některé vynechal, ale doufám, že ehm, mi na některé z nich odpovíte. Děkuji. Chcete odpovědět? Ano, ano, bylo položeno mnoho otázek, takže rovnou odpovím. Potom jsou tady ještě tři další zájemci. No, já už jsem si zapsal asi sedm otázek. Samozřejmě je to na vás. Dobře, takže dáme slovo dalším řečníkům. Paní Romero López. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane eh, řediteli. Vaše informace jsou velice zajímavé. Možná, že byste nám mohl dát k dispozici podklady, eh, které jste tady odprezentoval. Dobře. Chtěla bych vám poděkovat za vaše informace. Bylo by velmi dobré, kdybychom mohli od vás získat eh, vaši prezentaci se všemi těmito informacemi. V minulosti jste nám předkládali zprávu a tentokrát to tak není, nebo se tak alespoň zdá, takže bych vás o to chtěla požádat. Potom mám jednu otázku, která se blíží tomu, co tady řekl pan Bosutil. Je to jedna z jeho sedmi otázek. Je to otázka eh, navázání kontaktu s Nigerií. Zajímalo by mě, jestli agentura má dostatečnou kapacitu, nebo jestli má možnost vybírat si ty země, se kterými je do, dohoda uzavřena. Proč jste se rozhodli spolupracovat právě s Nigerií? Máte problémy spolupracovat například se Somálskem? Protože z této země pochází opravdu velké množství žadatelů o azyl, potom Afganistán nebo e, jiné země, Tunisko, Libie, ehm, Mm, jaký je ten plán? Mohl byste nám vysvětlit, do jaké míry může agentura iniciovat takovou operaci? Můžete to udělat zcela samostatně, na vlastní podnět? Takže k tomu by mě zajímalo eh, více podrobností. Druhá otázka se týká čísel které jste nám poskytnul eh, k nelegálním imigrantům. A ehm, pokud jde o způsob, jakým jsou za, ehm, zastavováni na hranicích, já mám pocit, eh, že eh, jste poměrně úspěšní, protože pouze 20 tisíc osob oklamalo ostrahu a nebyli zadrženi. Toto číslo mm, imigrantům, kterým se podařilo e, projít e, systémem Frontexu, takže to číslo je z letecké přepravy a nebo z pozemní dopravy či námořní. To bych ráda věděla co se za tím číslem skrývá. A to další číslo, které jsme slyšeli, od eh, eh, eh, od žadatelů o azyl asi 230 tisíc. Takže jak jste k tomu došli, k tomu číslu? My jsme se ptali na Maltě a ředitel mi řekl, že se nemůže ptát členských států, kolik žadatelů o azyl tady kde figuruje v členských státech. Takže Eh, odkud je to číslo? Od nevládních organizací? Nebo vy máte nějakou vlastní evidenci, vlastní statistiku? Hmm. A, hmm. a za druhé, ještě k tomuto číslu bych vám chtěla říci, eh, kde se nachází ti žadatelé o azyl? Kde jsou? Eh, protože, protože musí někde snad se vyskytovat, kde tedy v nějakých těch táborech uprchlických nebo a vy jste nám nevysvětlil, zdali se jim podařilo získat statut uprchlíka nebo ne. A pokud nemají statut uprchlíka, tak jaké procento eh, se pořád nachází na hranicích a čeká, že eh, někdo o nich rozhodne. A kde jsou především? Kde jsou? v jakých zemích, v jakých centrech, kde je tedy největší ten nátlak nebo tlak žadatelů o azyl, kde jich je nejvíce. A poslední otázka se týká vlastně té druhé. Co uděláte, když eh, hlídkujete a eh, buď na moře, nebo v letecké přepravě, nebo na silnicích. Co děláte, když tedy eh, eh, tam někoho takového zajistíte a jak děla, eh, děla, uděláte rozdíl mezi tím, kdo mm, bude žádat o azyl a kdo je nelegálním migrantem? Jak je rozlišíte? Děkuji, paní Kaler. Thank you very much. Thank you as well for your... Děkuji, já chci poděkovat za prezentaci já mm, mám stejné otázky jako pan Busutil, třeba pokud jde o e, lidská práva, úředník pro lidská práva a mm, mm, takže v čem je problém, v čem je potíž, to by mě zajímalo. To je přece dost e, zřejmá záležitost. A pokud jde o peníze, které nejsou na toho pracovníka pro lidská práva, no tak náš výbor má alokaci v rozpočtu, kde explicitně jsme rozhodli, já nevím, myslím 80 milionů nebo kolik se má čerpat právě na aplikaci nového nařízení. To znamená, peníze eh, také by se měly dát na vytvoření té funkce toho úředníka pro lidská práva. A teď pokud jde o nové nařízení, také i má ustanovení o tom, že eh, Frontex tedy by eh, eh, měl tedy zasáhnout tam, kde dochází k flagrantnímu porušování lidských práv. Třeba eh, v Řecku k tomu dochází, kde ti migranti tam jsou zadržováni v neudržitelných podmínkách, o tom všichni víme. A <clears throat> já se ptám tedy, jak vy to posuzujete potom? jak vy postupujete. Eh, eh, jak, jak, jak rozhodujete, zda se z té operace stáhnout nebo ne. A potom eh, i to, že mm, může dojít k tomu, že dojde k, tedy k těm mm, transferům a mm, nemělo by k tomu docházet, ale dochází k tomu, to je myslím těch 36 milionů asi, které by se měly převést a ještě podobné číslo, to byly ty peníze navíc, které jste dostali po té, co jsme odsouhlasili rozpočet. Takže navíc jsme ještě během roku navýšili rozpočet 80 nebo kolik, víceméně je to stejná eh, částka. Takže eh, eh, jak to je? jak jste využili, vyčerpali ty eh, prostředky navíc. Zdá se, že nejste schopni do, dobře čerpat peníze. Nebo čerpat je správně. A eh, když jste eh, nám ukázal ty země, kde existuje hm, potenciál, že mohou vzniknout problémy, že tam mohou přijít hm, osoby třetích zemích, já nevím, Čína, Indie, a potom ale i e, Spojené státy tam figurovaly. Můžete nám to vysvětlit? A potom e, ta rozpočtová rezerva, těch 9 milionů, proč ji máte? Mm, proč máte tu rozpočtovou rezervu? Jaké máte s ní úmysly? Aha, tak to bude asi všechno. Ne. A ještě mm, e, ten orgán dohledu nad údaji, eh, dal eh, doporučení eh, Frontexu, pokud jde o ty osoby, které jsou předmětem té operace návratu. Já vím, že to doporučení jste implementovali před pár týdny nebo měli a jak jste ho implementovali, pokud ne, proč ne? A ještě tak víceméně to je asi všechno a také jsem ještě měla otázku na komisi, protože i komise má nové pravomoci. V novém nařízení, pokud jde o monitoring, tam se říká, že komise vytvoří monitorovací systém a bude tedy monitorovat ty operace návratu a e, můžete nám tedy říci, mm, jaké jsou e, ty první výsledky? Děkuji. Děkuji, paní Galer, pan Kročeta. Prima che eh, cominciasse la fine di Gheddafi. Takže eh, než eh, začaly ty problémy s Kadáfim, tak Frontex se dohodl s Libií vlastně pokud jde o kontrolu imigrace, přistěhovalectví. Takže ten problém není to, že to udělala Itálie jenom. A potom Mm, potom eh, tedy eh, došlo k tomu osudu, ke kterému došlo a tento eh, dik, diktátor tedy mm, je pryč, takže a to mm, Igato Pardo, to je eh, místo na Lampeduse, kde eh, mm, tedy mm, je to místo obskurní, mm, které vůbec eh, člověk nechápe a vlastně front, to byl výsledek té dohody a Frontex vlastně se pokoušel o stejnou dohodu s Libií a teď se snaží o stejnou dohodu s Libií jako v dobách za Kadáfiho a takže bych rád, jak k tomu přistupujete, protože to je věc velice vážná, protože i jsme eh, slyšeli různé kritiky, že tam dochází k porušování lidských práv, Eh, na, že se to týká imigrantů, že jsou eh, předmětem násilí, ženy znásilňovány v těch různých tedy eh, lib, libýských uprchlických táborech a potom jsou to osoby, které tam jen tak vypustili do pouště a tam nemají jiný osud, než že zemřou. Takže takto se s nimi teď zachází. Potom další otázka, která není tak možná relevantní. Středozemní moře to je vlastně takový, skoro bych řekl, eh, to je takové pohřebiště, takový, takový hřbitov, bych to nazval. A já jsem také eh, viděl mrtvoly, eh, desítek lidí mrtvých, děti, kterým bylo 15-16 lidí, mladí lidé, 20 letí, kteří tedy stroskotali na, na těch bárkách ve středozemním moři. moři. A ti, kteří přežili, tak eh, eh, nám, eh, a tady to je důležité pro naši politiku a především pro italské právo je to důležité, protože ti, kteří přežili, tak jsou považováni samozřejmě za nelegální osoby, nelegálně pobývající. A i dokonce e, e, lodi, e, které ty legální lodi, no, které tam plují, tak odmítají pomáhat těmto imigrantům, kteří ztroskotali nebo jsou na těch bárkách a právě proto jich je tolik těch mrtvých také. A Frontex v rámci svého programu má také takovou humanitární misi, humanitární poslání má a já si myslím, že to je to, čím by se měla Evropa onosit. A možná bychom mohli tady nějak bilancovat, eh, jak se chovají členské státy v tomto Frontex a Evropa přece eh, by eh, měla předtím než eh, tedy někoho odmítne, tak by měla zjistit, zda ta osoba má právo na azyl, zda je třeba mladistvá a podobná. Zde máme přece mezinárodní protokoly, které eh, jsou podepsány s OSN. A já bych tedy rád věděl, jakou politiku Frontex v tomto hodlá prosazovat. Děkuji, pane Kročeto. Nemáme eh, takže kolegové, již není další řečník, takže dám slovo mm, panu Leitinenovi, aby se pokusil odpovědět na tyto otázky. Chair, I... Děkuji, paní předsedkyně, doufám, že to bude více než pokus. Ano, děkuji vám velice za ty eh, eh, všechny otázky. Hm. Za prvé, tedy ty transfery, ty převody prostředku. A mm, povaha činnosti Frontexu je taková, že vždycky tam budou nějaké takové převody, transfery a jsou k tomu důvody. Proč? Já vám vysvětlím, proč se to tak děje. Operace vychází z naší analýzy rizik Některé e, začnou e, k závěru roku třeba, což znamená, že e, faktury dostaneme až poté, co ta operace skončí a poté, až se ty faktury začnou zpracovávat. A velice často zpracování nastane až v dalším roce ne v roce, ve kterém to bylo naplánováno v rozpočtu. Je třeba se podívat na cel, celkové čerpání rozpočtu po těch dvou letech fungování v tom prvním roce samozřejmě eh, vždycky je prioritou co nejvíce eh, vyčerpat ty peníze. Ale cílem je tedy eh, realizovat rozpočet v tom daném účetním roce, tak jak to půjde. Ale Potom máme, eh, my máme tedy mm, ty převody a je třeba dát dohromady ty převody z roku 1, z roku 2 dohromady a podívat se, zda ty peníze byly řádně vyčerpány. To je přece důležité. Já zde mám eh, čísla za rozpočet, z rozpočtu za rok 2010, kdy jsme měli velký počet těchto eh, převodů a na konci roku 2011 93% rozpočtu bylo čerpáno, realizováno což je velice dobrý výsledek. Takže jsme byli schopni mm, využívat eh, peníze daňových poplatníků podle účelu, tak jak se očekávalo. A ne úplně v průběhu toho roku, kdy se to mělo, ale v tom roce následujícím. A takže teď máme zde těch 36 milionů. A problém je, že když začne operace, tak my nemůžeme ji zahájit předtím, než máme ty peníze v rozpočtu Frontexu. A plus těch 30 eh, eh, milionů, ty eh, nebyly v rozpočtu Frontexu před začátkem října, takže nemůžeme se zavázat k tomu, k té částce a nemůžeme se zavázat k něčemu, co ještě nefiguruje v rozpočtu Frontexu a tudíž členské státy také se nezaváží k tomu, že se účastní operace. Takže je třeba to brát počínaje tím okamžikem, kdy ty peníze jsou v rozpočtu, potom se můžeme k něčem zavázat a poté členské státy jsou ochotny do toho jít. A a potom ty Víme, že trvá určitou dobu, než se ten rozpočet upraví, tam jsou určité lhuty a proto na rok 2012 a doufejme ještě dále máme, eh, budeme mít tuto rezervu v rozpočtu, protože v případě nutnosti je daleko snažší použít tyto peníze. Eh, není to otázka, zdali jde o zdravé finanční řízení. Jde o povahu našich operací a e, o e, ty rozpočtové náležitosti, které znáte. Otázka pana Busutile, e, Busutila, ta hranice mezi Tureckem a Řeckem, Eh, takže já jsem zmínil, eh, těch 90% je tedy detekce a screening. A teď je otázka, co ještě jiného může taková hraniční kontrola udělat, než tedy tu osobu detekovat, zjistit a potom zkontrolovat eh, a mm, na hranici. Teď je otázka, jak to udělat, ale to je případná otázka. To znamená, pokud ten nelegální migrant eh, má překročit hranici, tak ji překročí, je zjištěn, zadržen, zajištěn a poté se ten jeho případ zpracovává. Buď v rámci asilového řízení, to je pro ty asilové úřady potom, anebo pokud nikoliv, no tak zahájí se řízení, eh, které vede k jeho návratu. A ten problém teď je Eh, s těmito dvěmi řízeními. To není otázka kapacit eh, eh, ochrany hranic. Ne, to problém, jak ten systém funguje, hm, jaká je spolupráce s Tureckem a ta fluktuace, jak jste viděli v těch číslech, tak to je více než sezónní fluktuace hm, tedy podle výšky a teploty vody v řece Evros. Takže vidíte, že eh, podobná křivka probíhá eh, vždy eh, stejně a kdybych chtěl zlepšit tu situaci, tak bych navýšil kapacity pro detenci a přijímání těchto osob a to nejenom z humanitárních důvodů protože potom bychom mohli eh, lépe eh, vést ta řízení, ať je to řízení asilové nebo řízení směřující k návratu, protože příliš mnoho nelegálních migrantů, které by bylo možné vrátit, tak jsou jen tak vypuštěni, protože nemáme možnost, eh, kde je zadržet, tedy málo těch center. Mm, takže to není otázka mm, té kapacity. Na 90% zjistíme, mm, zkontrolujeme, ale situace je, jaká je. A teď, pokud jde o to poradní fórum, já jsem vám možná nastínil obrázek příliš pesimisticky. To řízení funguje velice dobře a co jsem řekl o tom problému, to je spíše problém pozitivní, protože víme, že je zde na tom o to velký zájem. My, mm, mm, my pracujeme podle plánu. My musíme eh, konat určité kroky, pět schůzí ročně, máme jasný plán, na které schůzi se rozhodne o čem. Příští se bude konat 8. a 9. února a budeme jednat o eh, složení a termínu konečném. Takže my eh, velice i eh, to mm, poradní fórum pro lidská práva nás v tom velice podporuje, ten mm, náš úředník pro lidská práva. My nemůžeme eh, najmout osobu nějakou, pokud nemáme eh, takovou pozici, takové pracovní zařízení. To je všechno, musí být součást plánu a rozpočtu a ne, a ten rozpočet eh, a organizační plán se musí změnit, eh, aby tam ten post figuroval a poté můžeme zahájit výběrové řízení. Jinak ne, tedy základní předpoklad, proto abychom měli takovou funkci, eh, abychom fungovali ve smyslu nařízení, je nejprve musíme změnit rozpočet, tu část, která se týká personálu. A když mm, se to všechno připravuje, vytváří se profil, tedy eh, pracovní náplň a tak dále. Pokud jde o ty operace návratu, 35 až 45 operací ročně. A proč nejsem schopen říci přesné číslo? To je právě z důvodu povahy těchto operací návratu. Eh, kritické zde je, eh, je ta readmise to znamená eh, souhlas těch eh, dotčených států a Frontex zde eh, těžko využívá diplomatické kanály, aby mohl jednat s těmi státy, které mají přijmout tyto osoby, které se vrací. To je na členských státech, protože třeba některé členské státy mají určité lepší vztahy s některými třetími státy, takže bychom měli vždycky využít tyto kanály. Eh, to není logistický problém tolik. Tady jde o to eh, uspořádat ten návrat tak, aby ta přijímající země akceptovala přistání eh, a aby i přijala ty osoby. Třetí země Tunisko a Libie. Zde my jsme měli kontakty jak s Tuniskem, tak s Libií a to eh, v tom širším evropském rámci nemůžeme eh, k těmto zemím eh, sami mm, přistupovat a jednat s nimi sami. To ne, na to oni by nereagovali. My zde musíme jít přes mise Evropské unie. Máme dvě, myslím, v Tunisku, jednu v Libii, takže my to děláme přes naše mise. Turecko zatím žádná závratná zpráva. Eh, my, mm, nám se podařilo se dohodnout s vyjednavačem eh, mm, teď probíhají interní konsultace v Turecku, mm, tak jak již to v podstatě bylo i v minulosti. Víme, že to je velice Eh, záludná věc, je to hodně eh, spojeno s otázkou readmisní dohody mezi Evropskou unii a Tureckem. Je to tedy součást této celé hry. A teď ty evropské pohraniční týmy máme dvojí přístup k tomu. Jednak eh, klíčovým cílem je lépe využívat již to, co máme stávající mm, týmy. Členské státy vždycky vysílají eh, guest officers, eh, ty své hm, hostující úředníky, eh, ale my chceme využívat experty, ti, kteří jsou lépe vyškoleni, a protože to podmiňuje i výkonnost, lépe využívat ty půly, ty již hotové tedy skupiny hm, expertů a mm, e, naše podpůrné týmy e, mají k dispozici asi tisíc expertů. E, nedávno mm, jsme zrevidovali profily těchto expertů podle nového nařízení Frontex a tak dále. Takže to je cíl tohoto všeho. A potom na paní Romero López otázka která se týká eh, Nigérie a jak tedy my mm, určíme, se kterou zemí začneme jednat. Postup je takový, že nejprve musíme mít k tomu nějaký důvod eh, a to je z analýzy rizik. V případě Nigerie je to evidentní, je to země číslo čtyři, Eh, na seznamu nelegální migrace a je to jedna z klíčových zemí, eh, kudy prochází eh, ty kanály pro pašování lidí. Dále i musí to být v souladu s naší zahraniční politikou a proto v průběhu interních procesů nyní vždycky si to kontrolujeme, aby to bylo v souladu. A za třetí, musíme zde mít vůli ty třetí země Eh, musí být ochotný s námi spolupracovat a toto právě je vždycky to nejtěžší. To bylo nejtěžší v minulosti. My chceme spolupracovat, ale oni třeba nemají zájem a e, na to jsou vždycky potřeba dva. A Somálsko zatím situace nám neumožňuje, abychom e, to takto řešili a my Máme zatím asi tak 15 partnerských zemí, Nigérie je číslo 15 a mm, tam jde o to si s nimi vyměňovat zkušenosti, eh, vyměňovat si informace, osobní údaje jsou vyloučeny z toho, jde o spolupráci v oblasti školení, a e, také je to i spolupráce, která se týká společných operací, buď, e, že si vyměňujeme e, monitorovací týmy, pozorovací týmy, nebo jde o synchronizované společné operace s některými státy. V případě Nigerie, tak tam hlavně se zaměřujeme na to, že se snažíme usnadnit, ulehčit ty operace návratové, téměř každá druhá operace návratu právě směřuje do Nigérie. Takže je v našem zájmu, aby to fungovalo hladce. Hmm. Pokud je o azyl, strojem je analýza nebo síť pro analýzu rizik Frontexu. Znamená to, že ty informace dostáváme o pomoci, o ukazatelích. Jedním z ukazatelů je počet uchazečů azyl, dostáváme to od našich účastnických organizací členských států. A já vím, že pokud je otázky azylu, Eurostat a možná také EASO budou mít v budoucnu zřejmě spolehlivější údaje. A to jsou spíš takové orientační údaje. Můžeme porovnat jednotlivé trendy. Frontex se neúčastní azylových postupů nebo řízení. Hraniční je ten screening, když vidíme, nebo když příslušníci vidí, že to spadá pod azylový postup, tak už to není otázka kontroly hranic, je to otázka azylu. Otázka Francisky Keller o tom pracovník, na, ten, na toho pracovníka pro základní práva, myslím, že už jsem odpověděl. Přípravné práce máme za sebou. Musíme tu pozici zdůvodnit. Pokud jde o kritéria, která stanoví, jak vádí nové nařízení, jestli máme pozastavit, odložit, nebo co byl ten třetí výraz. Ano, přesně tak, společné operace. My už jsme si zpracovali kritéria k této politice, připravujeme je Otázka o USA. Skutečnost je taková, že 18 odmítnutí vstupu, o kterých rozhodnou úřady Spojených, Spojeného království, jsou případy občanů USA. A nejběžnější jsou studenti, kteří nesplnili všechna kritéria. prostě se snaží vstoupit do Spojeného království bez příslušných dokladů a když nemáte doklady, odmítnu vám vstup. Ale je to přetrvávající trend. Spojené státy figurují hodně vysoko, pokud je o počty odmítnutých. Ten libýský případ, to říkal pan Kroceta, jak na tom teď jsme? Mluvíme o programu budování kapacity Libii. A potom, myslím, bude situace dostatečně nazrála k tomu, abychom zahájili spolupráci. Abychom takovou spolupráci zahájili. A věnujeme se tomu. Vy víte, že Služba pro vnější činnost Evropské unie a komise pracují na plánu budování kapacity a my se toho účastníme. Pokud jde o vyhledávání a záchranu, každá námořní operace má za cíl podpořit tyto operace a pokud možno zachraňovat lidské životy na moři. To je nespochybnitelná priorita. Frontex ty operace nevede a nemůže je vést. A takový typický systém, a do jisté míry je to jakýsi systém, který narušuje účinnost, je takový, že máme Národní koordinační centrum, to vede námořní operaci. A není to vždycky stejné centrum, které přebírá vedení, když probíhá na moři vyhledávací a záchrana operace. Takže je možné, že informace od hlídek dostane mezinárodní centrum, které koordinuje operace, pokud někdo v nouzi, ohlásí se to, a to centrum to předává Národním koordinačním centrum pro námořní operace. A to pak přebírá vedení. Takže to vedení se předává a v některých případech docházelo ke komunikaci mezi orgány různých členských států, ale jak říkám, Frontex se přímo neúčastní řízení. Není v tom velitelském řetězci. Takže já doufám, že jsem odpověděla aspoň na většinu otázek. EDPS. Aha, to byla ta otázka, na kterou jsem. Já jsem se podrobně nezabýval reakcí orgánů na ochranu údajů. Ale vím, že na tom opravdu pracujeme. Nejenom my, ale také v úzké spolupráci s orgánem na ochranu údajů, nebo s ochráncem údajů a také s dalšími agenturami. Podle pravidel. Ale jakmile budu mít víc informací, tak vám je mohu předat. Nebo vám, mohu vám dát víc podrobností. A jedna otázka, na kterou jsem neodpověděl, to říkal pan Bosutil. Týkalo se to těch dvou kritérií, rozhodně nebo určitě a možná, must a may. Musíme si stanovit priority. Za jeden rok nedokážeme všechno, to nejde. A to znamená, že musíme zatím tím, co opravdu potřebujeme, a to zařadíme mezi priority. Ale na druhou stranu bych neřekl, že mezi těmi novými prvky agentury Frontex je něco, na čem jsme vůbec nezačali pracovat. Takže si bereme každou část nařízení eh, o Frontexu a začínáme na tom pracovat. A bude to na rok 2013, 14, 15 a 16. O to jde v tom víceletém plánování, včetně nákupu nového vybavení. Když to nemůžeme udělat letos, musíme to dělat postupně, udržitelně. Děkuji vám. Paní Romero Lopes měla krátkou otázku. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych ještě využít pár minut, které nám zbývají. Vy jste mi neodpověděl na otázku, která je podle mě zajímavá a která se týká toho procenta těch nelegálních eh, migrantů, eh, kteří eh, tedy nebyli zadrženi a kteří se dostali a kam, jak letecky, silni, po silnici, po moři jak se sem dostali? To by mě zajímalo a vy jste mi eh, na to odpověděl. A když jste řekl, že v Nigérie to je čtvrtá země, odkud přichází migranti, které jsou ty první tři země, eh, odkud je nejvíce těch eh, nelegálních imigrantů? So light. <coughs> Lightning, please. Pane Leitine, nemůžete prosím odpovědět? Mnohokrát děkuji. Odpuste mi, že jsem nebyl dostatečně přesný. Toto jsou celkové počty za rok 2011, počty zjištěných nelegálních přechodů hranic, odmítnuté vstupy a žadatelé o azyl na základě zdrojů, které máme. Zjištěné případy. Ten skutečný počet nezná nikdo, to je ta obrovská výzva. Je to asi 50 na 50. Pozemní hranice a námořní hranice. Dřív dominovala pozemní hranice, ale vzhledem k arabskému jaru je to teď 50 na 50, o tom se mluvil. Jenom v Itálii to bylo 13 krát víc v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem. Hlavní státní příslušnosti vypadají takto. Toto jsou ta čísla z arabského jara, to bylo zmíněno. Řecká nebo řecko-turecká pozemní hranice představuje asi 61-62 tisíc případů. To je víceméně stejné číslo jako uprostřed Středomoří. A otázka, co se s těmi lidmi stane, to je případná otázka. Jakmile jsou tyto případy zjištěny, většinou jsou ti lidé zadrženi. Po zadržení většinou proběhne screening a potom vnitrostátní orgány, pokud jim kapacita dovolí, tyto případy zpracují. Žadatelé o azyl jde o žadatel o azyl a připraví také návratové operace, ale nezaručuje se tím, že když rozhodnou, že nějaký člověk se má vrátit, že to bude úspěšné, protože úspěšný návrat předpokládá spoustu kroků, nicméně pokud má být někdo navrácen a nemá právo vrátit se na území, většina z nich se vrací dobrovolně. Takže těch 35 společných operací Frontexu představuje jenom špičku ledovce. Je tam maličká část těch návratových operací. Děkuji vám. Děkuji, pane Leitinene. Děkuji za podrobné odpovědi. Musím dát slovo komisi, protože Komise měla také otázky, takže velmi stručně. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu velice stručný. Komise eh, samozřejmě eh, velmi ráda bude plnit své nové povinnosti, eh, které získala ta posměnětý ve nařízení o Frontexu. To je jeden z důvodů, proč jsme už posílili náš tým lidí, eh, kteří eh, sledují návraty, nejenom eh, pokud jde o obecnou směrnici o návratech, ale zkrátka blíže monitorujeme to, co se děje v oblasti společných návratových operací Frontexu. Když v prosinci 2011 nařízení vstoupilo v platnost, tak neboli s ohledem na to musím říci, že jsme naše aktivity teprve zahájili, jsme na samém počátku a komisem ehm, um, bude potřebovat eh, tedy zprávy, aby měla velmi dobrou představu o operacích, které budou probíhat tento rok a my mm, potom samozřejmě budeme o tom podávat zprávu také Evropskému parlamentu, tak jak je to v nařízení zakotveno. Děkuji, děkuji všem kolegům. Děkuji také panu Leitinenu za jeho odpovědi. Přejeme vám mnoho štěstí do celého tohoto roku. A tím končím naše zasedání. Naše příští zasedání bude 9. února. Přeji vám všem do té doby mnoho radosti.